Right, good, good morning everybody. Dobrý den. Poprosila bych vás, abyste se usadili a mohli jsme začít. Vždycky je to po ránu trošku těžší se rozjet. Nejprve vás poprosím, abychom si schválili navržený pořad jednání. Vidím, že nikdo nic nenamítá. Výborně, takže přejdeme rovnou k výměně názorů s panem komisařem Šemetou, komisařem pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům. Já myslím, že pana komisaře není třeba dále představovat a rovnou mu tudíž předávám slovo. Děkuji vám, Sharon. Dobré ráno všem. Jsem velice rád, že mám možnost vyměnit se s vámi názory, pokud jde o vývoj v politice zdanění. Jak asi všichni velice dobře víte, tak v loňském roce jsme předložili eh, celou řadu návrhů, které v současné době jsou diskutovány jak tady v parlamentu, tak na radě. Já bych chtěl zdůraznit, že na posledním zasedání Evropské rady proběhla důležitá diskuze z hlediska daňové politiky, protože hlavy států a vlád se jasně zavázaly k tomu, že budou monitorovat eh, pokrok u daňových záležitostí a já se domnívám, že to je velice důležité. Je to velice důležité proto, abychom jak se překlenuli tu propast mezi závazky na vysoké úrovni, eh, které dali hlavy států a vlád a mezi rozhodnutími, které musí být následně učiněny na úrovni rady. Domnívám se, že tato dohoda, že budeme monitorovat pokrok, je velice silným signálem. Je potřeba, abychom dosáhli pokroku u všech těch velkých eh, návrhů, o kterých se v současné době diskutuje. A po svém krátkém úvodu bych velice stručně představil pokrok, kterého se podařilo dosáhnout u zásadních návrhů, o kterých se nyní vede diskuze a také bych se zmínil o pracovním programu Komise na letošní rok. V neposlední řadě bych pohovořil také o tom, co plánujeme v rámci evropského semestru. Nejprve tedy k těm rozpracovaným záležitostem. Začal bych společnou, společným konsolidovaným základem daně pro právnické osoby CCCTB a nejprve bych poděkoval tomuto výboru za velice kvalitní zprávu Samozřejmě, že je velice důležité, aby tato zpráva byla také podpořena velkou většinou při hlasování na plenárním zasedání, protože vaši podporu tohoto návrhu skutečně potřebujeme. Samozřejmě, že na druhou stranu chápeme, že některé pozměňovací návrhy, velice významné eh, pozměňovací návrhy podal právě váš výbor a Evropská komise je velice pečlivě prostuduje. Pokud jde o vývoj v radě, tak rada pokračuje v diskuzích o daňovém základu. Dánské předsednictví by chtělo během tohoto pololetí diskuzi o daňovém základu uzavřít a zpracovat eh, výstupní materiál, pokud jde o pokrok v této záležitosti. Samozřejmě, že dohoda o daňovém základu je zásadní proto, abychom se mohli posunout dál v té politické části návrhu, tedy eh, pokud je otázku konsolidace či možnosti mm, volby té opcionality, kterou návrh komise obsahuje. Pokud jde o zdanění eh, v oblasti energetiky, o tuto směrnici, tak eh, eh, i tady bych velice rád vašemu výboru poděkoval za zpracování vyvážené zprávy. A nakolik vím, tak o této zprávě budete hlasovat buď to dnes nebo zítra. A omlouvám se, takže vy jste o ní již hlasovali, ale budete uh, o této zprávě hlasovat na plenárním zasedání. A je velice důležité, aby tento vyvážený návrh, tato vyvážená zpráva, kterou váš výbor schválil, si udržela ty klíčové prvky, na kterých jste se ve výboru Ekon shodli. Co se týče vývoje radě, tak eh, asi víte, že dánské předsednictví je odhodláno posunout ten návrh eh, dále kupředu. Pracují na kompromisních návrzích, které by mohly odsouhlasit všechny státy 27 a jejich záměrem je dosáhnout politické schody ohledně směrnice o zdanění v oblasti energetiky právě ještě během dánského předsednictví. A ta O té nejspornější eh, části směrnice eh, se právě teď na radě diskutuje. Je to ten eh, prvek CO2, který by se měl stát součástí daňového návrhu. A také souladění všech energetických eh, zdrojů do budoucna. To jsou ta zásadní témata a dánské předsednictví se snaží vyjednat s členskými státy kompromis. A nyní bych eh, se podíval na zdanění úspor. Myslím si, že v této oblasti je skutečně na čase, abychom dosáhli nějakého významnějšího pokroku. Velice dobře víte, že Evropská rada požádala radu, aby ji informovala na svém příštím červnovém zasedání o vývoji situace. je potřeba, aby se nám podařilo dosáhnout do dohody se zbývajícími dvěma členskými státy, které prozatím otázku mandátu pro komisi vyjednávat se Švýcarskem a dalšími čtyřmi neevropskými státy blokují. Jedná se o zásadní záležitost a já bych chtěl zdůraznit, že jakákoliv bilaterální dohoda o které se v současné době diskutuje, by neměla bránit dalšímu pokroku ohledně tohoto legislativního návrhu, protože asi velice dobře víte, že jsem nedávno napsal dopis členským státům a také předsednictví a v něm jsem jasně vymezil limity pro bilaterální dohody mezi členskými státy a Švýcarskem a tyto hranice eh, jak si vyžadují plné převzetí ustanovení ze směrnice o úsporách, o zdanění úspor mezi EU a Švýcarskem, což eh, jinými slovy znamená, eh, že tu v tuto chvíli nejsou um, žádná další omezení pro to, abychom mohli o této eh, dohodě eh, se Švýcarskem dále jednat. Dnes se sejdeme s předsedou Švýcarské konfederace, s prezidentem Švýcarské konfederace a budeme o tomto tématu společně jednat. Kromě toho Všichni víme, že se vedou eh, zásadní diskuze o daní z finančních transakcí. Já vím, že i eh, vy, eh, váš zpravodaj, pracuje na této problematice a i v této oblasti stojíme o silnou podporu Evropského parlamentu. Byli bychom velice rádi, kdyby byla tato zpráva zpracována co možná nejdříve a kdyby o ní parlament co možná nejdříve také hlasoval, protože to by mohlo mít eh, velice kladný dopad na další diskuzi v radě. Co se týče pokroku v radě, tak eh, vážím si toho, že dánské předsednictví práci značně zrychlilo. První čtení tohoto návrhu už vlastně na radě proběhlo a proběhla také první výměna názoru na posledním zasedání rady ECOFIN. Navzdory tomu, že eh, po jednání rady se objevily eh, určité komentáře, tak já se domnívám, že toto zasedání proběhlo velice konstruktivně. A myslím, že všichni přítomní pochopili společné cíle, kterých se v oblasti zdanění finančního sektoru snažíme dosáhnout. Předsednictví se zavázalo, že bude v této práci pokračovat ve dvou směrech, že bude pracovat jak na té technické úrovni, odborné úrovni, tak zároveň bude usilovat o případný kompromis mezi členskými státy. Kromě toho také padla dohoda, že by měla proběhnout politická diskuze ještě během dánského předsednictví. Já doufám, že tato diskuze otevře cestu pro další pokrok v této oblasti. Myslím si, že bychom se ale měli vyhnout tomu, že mm, neuděláme nic, budeme pokračovat v současné situaci, pokud jde o zdanění finančních transakcí. Naopak se domnívám, že bychom měli dosáhnout eh, nějakého matatelného pokroku u hlavních prvků tohoto návrhu. Pak je tady ještě další velice důležitá složka, problematika, která souvisí eh, s budoucí podobou DPH. Jak víte, tak v prosinci jsme vydali sdělení, kde jsme popsali naši představu budoucí podoby DPH. Velice rád bych poděkoval eh, při této příležitosti výboru Econ za zprávu k zelené knize a chci poděkovat také za to, že jste ve své zprávě zohlednili celou řadu významných prvků našeho sdělení. I dánské předsednictví chce předložit eh, radě své závěry na konci předsednictví. a v nich eh, chce naznačit eh, případný budoucí vývoj v oblasti DPH. Dále bych rád zdůraznil, že v současné době pracujeme na záležitostech, které souvisejí s evropským semestrem. Dobře víte, že daně a daňová politika se staly součástí evropského semestru. V současné době moje oddělení daňový systém v členských státech analyzují. Čekáme také na národní reformní programy, které budou překládat členské státy a v nichž bude obsažena i tato nová složka, tedy daně tak, jak jsme to naznačili eh, v našem ročním hodnocení růstu a jak to většinově podpořila také rada. A na základě těchto národních reformních eh, programů vydáme konkrétní doporučení pro každý stát. Já osobně vnímám evropský semestr jako mm, dobrý nástroj pro koordinaci daňových politik členských států a myslím si, že bychom měli tento nástroj co nejefektivněji využít. Dále, pokud jde o naši práci během letošního roku, tak eh, my klademe v tuto chvíli důraz především na dosažení pokroku u takzvaného balíčku 2011. Je naším společným cílem aby se nám eh, zde podařilo dosáhnout nějakého zásadního pokroku. Co se týče nových oblastí, tak eh, zde bych rád zmínil to, že se věnujeme otázkám dvojího nezdanění a také jsme v únoru spustili veřejné konzultace, které se tohoto tématu týkají. Myslím si, že je velice důležité abychom mm, řešili ty doposavat existující mezery a nesoulad eh, v daňových systémech. A důležitým rysem této veřejné konzultace je také to, že jsme umožnili podávání anonymních příspěvků během procesu konzultace a to skutečně chci zdůraznit. Při této příležitosti bych eh, vás chtěl také poprosit, eh, abyste vyzvali další zainteresované subjekty z členských států, aby předložili eh, své příspěvky, své návrhy, konkrétní příklady a tak, aby se nám podařilo zpracovat ty správné kvalitní nástroje pro řešení tohoto problému. Co se týče provádění strategie ohledně DPH, tak v letošním roce máme v plánu předložit první návrhy, které se týkají provádění. První takový návrh bude mechanismus rychlé reakce, který bude přispívat k boji proti podvodům s DPH což je problematika velice důležitá a v současné době na tomto návrhu pracujeme. Kromě toho bychom chtěli také vytvořit repartitní fórum pro diskuze o nejrůznějších záležitostech, které se týkají DPH, tím, že bychom přizvali také zástupce komise, zástupce národních daňových eh, úřadů, a kromě toho, to je velice důležité, také zástupce e, podnikatelského sektoru. Myslím si, že zapojení firem a podniků dosáhneme toho, že systém DPH bude mnohem efektivnější a účinnější. A na závěr, a to zřejmě už sami velice dobře víte, že v nedávné době vznikla zpráva o e, práci odborné skupiny e, v Řecku. A prvek zdanění je u této task force, u této odborné skupiny také velice důležitý. Moji lidé, moje oddělení se na práci této odborné skupiny podílejí, snaží se zlepšit e, schromažďování informací, které se týkají daní, ale Zároveň se snaží také um, upravit eh, daňovou zprávu a dosáhnout zlepšení efektivity u auditu, zlepšit také posuzování rizika, které souvisí s vyhýbáním se daňové povinnosti a tak podobně. Dál bych chtěl zdůraznit, že se této práce účastní celá řada členských států a já se domnívám, že naše společné úsilí povede k zásadnímu zlepšení daňové zprávy v Řecku a umožní Řecku vybírat daně mnohem lepším způsobem než doposavat. Takže skutečně již úplně na závěr bych chtěla říci, že vám velice děkuji. Děkuji Výboru pro hospodářské záležitosti Evropského parlamentu za velice eh, efektivní, konstruktivní spolupráce ve všech daňových otázkách a velice si cením také vaší zprávy z vlastní iniciativy a výroční daňové zprávy, kterou váš výbor zpracoval a která mm, celá evidentně přispívá k práci Evropské komise a nabízí mm, další náměty a nové nástroje pro tuto oblast. Děkuji, to je ode mě na úvod a samozřejmě velice rád odpovím na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji vám. My se snažíme eh, si vyložit eh, ty eh, Eh, gesta rukou poslanců. Myslím, že tu máme už několik žádostí o slovo za EPP, za SD, Oli Schmidt za ALDE, pak eh, Forte Zelené, eh, další ECR, pak pan Schulz GUE, Korein EPP a nikoho dalšího, myslím, nemám. Ne? Pan Langen někde byl? a taky Sophie, eh, Filipa Lambera, Emily a Iva Strejčka. A myslím, že se na vás nějak časem dostane. Prosím, Paul. Děkuji vám, paní předsedkyně a děkuji vám, pane komisaři, za veškeré toto vysvětlení a také za veškeré úsilí, které vy nakládáte, eh, když usilujete o to, aby eh, byl ucelný systém zaměřený na daně Evropské unie. Já eh, vím, že máte velice eh, obtížnou eh, práci a vaše oddělení teď nemůže mm, všechno odpovědět, ale zajímá mě na DPH a DPH v souvislosti s digitálními uměleckými díly, protože dochází k pokřivení u Mm, děl, která jsou digitálně předávána a u děl, která nejsou eh, poskytována eh, digitálně. A proto bych eh, rád vás chtěl upozornit právě na tento bod, který by si zasloužil další analýzu a vyvolává mm, velký zájem, protože se vztahuje k evropské kultuře. A právě proto bych vás na to chtěl upozornit, je to takový trochu delikátní Ehm, problém sice nepříliš, ale ehm, bylo by zapotřebí se jim zabývat. Pokud nebudete moci odpovědět hned, eh, nevadí, ale je zapotřebí, abychom se tomuto tématu rozhodně věnovali. Děkuji vám, pane komisaři. Mohu odpovědět tedy hned? Mám odpovědět hned? Ano, hm, pokuste se stručně pravděpodobně si eh, Pravděpodobně bychom měli ukázat nějaký směr vpřed eh, ohledně budoucího sdělení o DPH a ohledně snižování sazeb DPH. Naše myšlenka je taková, že, se, že si chceme prostudovat systém snížené sazby DPH na základě objektivních kritérií která jsou jasně identifikována ve sdělení. A jedním z těchto kritérií také je, že se jedná o zboží, které se Zboží, které je podobné, by mělo být e, zpracováváno podobně, nebo by se k němu měla vztahovat podobná sazba ať už je předáváno digitální formou, anebo eh, je obchodováno materiální formou. To je tedy směr, který již je popsán v tom sdělení o DPH a naše oddělení se nyní eh, zabývají analyzováním snížené sazby DPH. Takže se chystáme přijít se zprávou k tomuto tématu v průběhu roku 2013. Děkuji. Jako další Ani. Děkuji vám, Sharon, děkuji vám, pane komisaři, eh, za eh, tuto osvětlují, tento osvětlující projev hned na úvod. Já jako zpravodajka o DPH bych vám ráda poděkovala za vaši eh, pevnou pozici, kterou jste držel v průběhu poslední eh, rady ECOFIN a když jste zamítl jako předčasný onen návrh na plán B nebo C, který by znamenal alternativní návrh k zavedení daně z finančních transakcí. Co se týče Evropského parlamentu, ráda bych vás informovala, že už se diskutuje eh, v naš sekretariatu Ekon ohledně možnosti hlasovat v květnu na plenárním zasedání o tomto tématu, což si myslím, že by bylo užitečné a je to proveditelné, pokud se nám podaří dodržet současný harmonogram, protože ve výboru Ekonom bychom měli hlasovat v dubnu k této zprávě. Ráda bych se zeptala na dvě věci Eh, ohledně daně z finančních transakcí. Evropská komise neuveřejnila nové hodnocení, které bylo provedeno vašimi odděleními ohledně dopadu na růst, eh, který by tedy způsobila daň z finančních transakcí. My na, to, na tuto zprávu pořád čekáme a čekáme také, že nás ujistíte, o tom, eh, že tato zjištění budou zveřejněna. A ta druhá otázka se týká iniciativy devíti členských států, eh, které poslali eh, dopis dánskému předsednictví se žádostí o zrychlení procesu, aby se postupovalo ten případ od případu. Jaké je hodnocení komise? A jak se díváte tedy jako komise na tuto iniciativu? Eh, hovořil jste o vyhýbání se daním, o daňových eh, únicích. Děkuji vám také za vaše úsilí eh, zaměřené na task force a pomoc Řecku, aby zlepšila Eh, svou schopnost čelit daňovým unikům a vyhýbání se daním, ale to je celoevropský problém a pravděpodobně víte, že naše politická skupina provedla studii týkající se eh, daňových úniků a vyhýbání se daním a podle zjištění eh, z této studie evropské vlády ztrácejí přibližně 1 bilion eur ročně právě kvůli vyhýbání se daním a daňovým únikům. Na eh, radě eh, se hovořilo o tom, že před červnem, před červnovou radou byste měli eh, vydat nějakou zprávu a je to tedy tak, že chcete předložit takovýto dokument tak, abyste se mohli zabývat tímto zásadním problémem na úrovni EU, samozřejmě společně s úsilím, které je třeba vykonat na národních eh, úrovních, tedy na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji. Ano, pravděpodobně to budu muset opět sdělit velice stručně. Ehm, co se týče nového hodnocení, musím velice jasně prohlásit, že komise má za to, že hodnocení dopadu, které bylo vypracováno společně s návrhem na daň eh, z finančních transakcí je důležité a účinné pro rozhodovací proces, ale v současné době pracujeme, rozpracováme myšlenky, které vznikly v průběhu vyjednávání eh, na radě, tak, abychom si vyjasnili některé aspekty a abychom byli schopni kvantifikovat eh, určitá eh, tvrzení eh, týkající se různých modelů, které by se daly využít z kvalitativního hlediska při tomto hodnocení dopadu. Na radě jsem jasně řekl, že komise předloží tuto analýzu včas před dalším zasedání pracovní skupiny rady, jež se odehraje 23. dubna. A naše oddělení v současné době dokončuje práci na této analýze, jež bude zveřejněna, jakmile bude odsouhlasena. Co se týče iniciativy devíti členských států, Těchto devět eh, členských států v podstatě vyzvalo předsednictví, aby rychle pokročilo dál u daně z finančních transakcí. Dánské předsednictví tuto výzvu vzalo vážně a zintenzivnilo významným způsobem svou práci. Samozřejmě 9 je symbolické číslo, protože to je počet členských států, již je zapotřebí k posílené spolupráci. Dnes by, by však bylo předčasné spekulovat o dalších možných způsobech eh, práce. My samozřejmě budeme usilovat ze všech sil o kompromis na úrovni 27. A pouze pokud veškeré toto úsilí by nepřineslo kýžené plody, eh, mohly by se analyzovat další způsoby postupu. Co se týče vyhýbání se daním, děkuji vám za tuto zprávu především a za analýzu vypracovanou v této zprávě. Komise a naše oddělení v současné době pracuje na konkrétních eh, návrzích, které budou předloženy v následující dočasné zprávě, která byla vyžádána Evropskou radou. Chceme také využít určité prvky z veřejných konsultací, které v současné době probíhají o dvojím nezdanění. A také eh, se odehraje schůze eh, pracovní skupiny o zdanění. Budeme diskutovat o možných opatřeních. Víte, že letos máme v úmyslu navrhnout nástroje zaměřené na to, jak eh, bojovat proti Eh, daňovým rájům, jak eh, zlepšit plánování eh, v daňové oblasti a naše práce tedy pravděpodobně bude se odrážet i v této zprávě, která bude předložena radě. Ole má slovo? Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, Eh, pokud začnu eh, v ECTB, jaké je vaše, jaké je vaše reakce na posílenou eh, spolupráci na CCCBT a na snížení rozsahu daňového základu. A na základě toho, co jsem viděl ohledně daně z finančních transakcí v médiích minulém týdnu, zdá se, Eh, že tu je možnost buď jít cestou FAT eh, nebo DPH. A eh, mohl byste nám o tom říci něco konkrétnějšího? A pak je tu otázka spojení z danění a celních opatření, což může být komplikovaná záležitost. Všichni víme, mm, jak to vypadá, nebo alespoň v některých členských státech se o tom uvažuje. Eh, jaký může být hlavní argument eh, podle vás, když se budu snažit analyzovat eh, tuto věc? Možná bychom potřebovali trochu harmonizovanější daňový systém v Evropě. Je to také vaše přání? Jaký, jak to tedy vlastně vypadá s tím spojení celních a daňových eh, otázek. To je velice dobrá otázka na pana komisaře. Pane komisaři, máte slovo. Ohledně CCCTB, eh, je zapotřebí postupovat dál v práci. A uvidíme, jaký je další jaký bude další vývoj. Některé členské státy stále ještě pracují na samotném daňovém základu. Um, bude zapotřebí, aby ještě pokročili dál, ale čistě teoreticky mohu eh, říci, ano, CCCTB je přímou daní a mohla by tedy být kandidátem, pokud nebude dohoda na úrovni 27. Může být tedy kandidátem na posílenou spolupráci mezi státy, protože každopádně přináší pozitivní výsledek na fungování vnitřního trhu. A myslím, že je velmi důležité pro podniky, které velice mm, s napětím očekávají tyto návrhy, Eh, protože to může významným způsobem snížit jejich administrativní zátěž. Takže i dohoda s nižším počtem členských států by znamenala pro ně pokrok. Co se týče minimálních sazeb, komise ve svém návrhu jasně vyjádřila, že ty sazby jsou v kompetenci členských států a tak by to mělo zůstat. A také se držíme tohoto názoru do budoucna. Co se týče daně z finančních transakcí a možných alternativ, které byly prodiskutovány také v tisku, Hovoříme o kompromisu na základě e, návrhu komise a nemůžeme tedy vymýšlet nějaké nové prvky. aniž by komise přinesla nějaký formální nový návrh. To je způsob tedy, jakým celý systém funguje a my bychom měli využívat veškerých příležitostí k tomu, abychom vyjednali možný kompromis. Dánské předsednictví má v úmyslu tuto práci realizovat v následujících měsících, vést politickou diskuzi v květnu nebo v červnu na ECOFINu. Ohledně těch celních daňových záležitostí. Komise předložilo sdělení o zjednodušení víceletého finančního rámce. A tato kombinace dvou programů do jednoho přispívá ke zjednodušení Hovoříme teď o určitých synergiích mezi jednotlivými aktivitami v eh, oblasti celní a v oblasti daňové. V některých eh, členských státech například eh, daňová zpráva a celní zpráva se nacházejí pod stejnou střechou a pro takovéto členské státy to není ani žádný problém vytvořit jediný program. A program, takový program sám o sobě by měl usnadňovat plnění našeho úsilí zaměřeného na zlepšování koordinace v oblasti daní. Nemluvíme tedy o plné harmonizaci, jak eh, někdo uvádí. Jistě jsou určité oblasti, ve kterých potřebujeme více harmonizace a to jsou oblasti, které jsou jasně vyjmenovány, je to DPH například, zdanění energií, spotřební eh, eh, daně obecně, potom to jsou věci souvisí s přímými daněmi, kde potřebujeme spíše koordinaci, ale eh, je třeba, abychom respektovali princip subsidiarity a suverenitu členských států. Interesting questions. Řada poslanců se tady zeptala na zajímavé záležitosti. Já jenom k těm eh, fiskálním záležitostem cla a daně podám aktuální informace, protože to řešíme také na výboru IMKO. Včera proběhlo společné zasedání, předsedal tomu Pablo společně s Malcolmem Harbrem a řešili jsme celou problematiku z hlediska IMKO a zítra o půl šesté proběhne další společné jednání, které se bude Eh, zabývat spíše těmi aspekty, které souvisejí s výborem EKON. Takže my jsme si tuto záležitost tak se rozdělili mezi tě, tyto dva výbory, což to vše jenom činí dále zajímavějším. Call, call me Sven then. Okay, <laughs> he's gone. It's you. Okay, well, commission... Dobře. Takže, pane komisaři, před několika týdny jsem vašemu šéfovi položil otázku, proč řekové nedělají víc. A vás jsem tehdy jmenoval jako někoho v komisi, kdo by to měl podpořit. Já se domnívám, že tady je prováděna dobrá práce a že skutečně využíváme práva iniciativy. Chtěl bych podpořit to, co děláte. Jsme si vědomi těch těžkostí ve vaší práci. A někdy se na to díváme možná přehnaně optimisticky, ale celkově je to dobré. A nyní dvě přesné otázky. Za prvé e, zdanění podniků. Je vám známo, jakým způsobem probíhá ta historie GKKB, ale tady ještě také iniciativa Mercosur, kde cílem spočívá v tom, aby došlo k harmonizaci zdanění podniků v Německu a ve Francii. A moje otázka zní, jakým způsobem se na to dívá komise, jak se na to dívají služby komise, Dochází zde k nějakému pokroku v rámci této iniciativy. Já se nedomnívám, že skutečně byste byl do toho involvován, ale přesto by možná bylo zajímavé dovědět se, jakým způsobem celou tu věc vidíte. A další otázka se týká Řecka. Tady je debata o daňových únicích, ke kterým dochází v Řecku. Jedná se tady o obrovské sumy, které jsou ve švýcarských bankách. A já jsem v plénu řekl, že komise navrhla aby se tady povedlo jednání se Švýcarskem a aby byly získány tyto daně, které byly takto, které takto unikly. Jaký je stav věcí v této otázce? když jde o to, aby se tyto peníze získaly zpět pro Řecko. Eh, Děkuji. Pokud jde o tuto německo-francouzskou iniciativu o ohledně zdanění právnických osob, tak eh, oba tyto členské státy velice stručně představili pokrok, kterého se podařilo v jejich práci dosáhnout, a to konkrétně v únoru na zasedání Rady ECOFIN. Oba státy rovněž uvedly, že jsou nakloněni naši práci ohledně CCCTB a nakolik vím, i jejich záměrem je použít v maximální možné míře práci, která probíhá na evropské úrovni i v jejich vlastním úsilí na plné harmonizaci eh, dvou daňových systémů pro právnické osoby. Je to stále ještě neukončená práce, nadále probíhající a já doufám, že oba dva členské státy budou i nadále informovat radu ECOFIN o pokroku, eh, kterého dosahují v této oblasti. Ovšem komise není samozřejmě do této práce nějak přímo zapojena. Je to záležitost daných dvou členských států. A k otázce na Řecko, tedy pokud jde o vyhýbání se, nebo respektive o daňové úniky, e, tak během toho období několika posledních měsíců jsme dosáhli pokroku, pokud jde o výběr daní. Například o naplňování eh, určitých cílů, pokud jde o výběr daní, tak tady došlo eh, ke zlepšení. Cíl byl, myslím, 100 eh, milionů 400 eh, milionů a skutečný výběr byl asi 900, eh, takže jak vidíte, je tady v podstatě dvou a půl násobné překročení hm, té, té hranice, což by mělo na pomoci vyřešení problému. A nejde jenom o eh, problém se samotným výborem, výběrem daní, ale jde o reformu celého systému, protože tady už poměrně dlouho trvá Eh, spor ohledně mechanismu řešení sporů. Ta diskuze se vede již roky a samozřejmě, že za takovéto situace se těžko vybírají daně a my eh, s řeckou daňovou zprávou velice úzce spolupracujeme v této věci. Eh, co se týče švýcarských účtů, tak my jsme nastavili zcela jasné hranice ještě předtím, než jsem zaslal svůj dopis předsednictví a členským státům. Takže abych to mm, tady ještě lépe vysvětlil, myslím si, že teď je tady zcela jasná hranice mezi tím, co lze vyjednávat bilaterálně a mezi tím, o čem již není možné bilaterálně jednat. Takže ku příkladu evropská legislativa a naše bilaterální dohody se Švýcarskem a dalšími eh, západoevropskými nečlenskými eh, státy neřeší problémy hm, z minulosti nebo historické záležitosti, mám-li to tak říci, o nichž mohou členské státy vyjednávat eh, bilaterálně a toto platí také pro německo-švýcarské, britsko-švýcarském vyjednávání a případně tedy i pro Řecko. My jsme tedy nastavili jasný rámec pro takováto jednání. Pokud eh, nás někdo požádá o konkrétní radu, tak jsme pochopitelně k tomu připraveni. Eh, znamená to, že teď eh, se nic v této oblasti neděje. Řecko vás nepožádalo při jednání se Švýcarskem o konkrétní pomoc. Pan komisař, možná, že došlo k nějakému úplně nedávnému poslednímu vývoji. Já si to samozřejmě ověřím ve svém generálním ředitelství a případně vás budu dále informovat. Paní předsedkyně, děkuji. Já v 11 hodin mám schůzku s prezidentem Švýcarska a je asi na snadě, co bude tématem. Nyní pan Strejček. Děkuji, paní předsedkyně, dobrý den, dobré ráno. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše úvodní vystoupení, které jsem si vyslechl velice pečlivě a poznamenal jsem si tři témata, která považujete za důležitá, velice důležitá nebo překračující eh, vaši současnou agendu. Jednak jsou to daňové podvody, eh, daň eh, z finančních transakcí a CCCTB. Já jsem si také přečetl váš projev, který, se kterým jste vystoupil v dánském parlamentu Eh, pokud jde o daň z finančních transakcí. Je vidět, že podporujete tento projekt a já jakožto zástupce Evropské konzervativní strany tak asi chápete, že náš postoj je jiný k této věci. Já nechci ovšem spochybňovat eh, váš názor, protože myslím, že všichni máme, nebo oba dva máme zcela jasný názor na tento projekt. Také se nechci stát na daňové podvody, protože i my se domníváme, že nejdůležitější způsob, jak vymítit eh, daňové podvody, je značné snížení daní. To je jediná cesta a k tomu ještě se připojuje zcela jasná daňová legislativa, nebo jasnější daňová legislativa. Nicméně chci se zeptat na CCCTB a vy jste řekl hned v první větě nebo v druhé větě svého vystoupení, že chápete, že zásadní záležitostí k diskuzi je to, zda tento projekt by měl být volitelný a nebo povinný. Můžete nám tedy vysvětlit svůj postoj, co, čemu z toho dáváte přednost, jaké možnosti dáváte přednost a jaký postoj si myslíte, že k tomuto projektu zaujme nakonec rada. Děkuji. E, děkuji. Já chci jenom všem připomenout, že máme ještě dalších osm řečníků na seznamu, takže pane komisaři, možná e, po tomto prvním e, kole potom ty otázky se skupíme. Teď vás, pane komisaři, poprosím o odpověď. Děkuji nejprve k tomu vyjádření, co se týče boje proti daňovým podvodům a tomu, jak nejlépe proti ním zakročit, tedy jestli to je snížením daní či nikoliv. Já myslím, že když se podíváme na daňové systémy v členských státech, tak eh, uvidíme, že jsou velice různorodé a že některé členské státy mají poměrně nízké daně, zatímco jiné státy mají nastaveny výše ale i ty členské státy, které mají daně velice nízké, bohužel mají problémy s daňovými podvody. Myslím si tedy, že není úplně zjevné, že by nízké daně nutně vedly k menším daňovým podvodům. Kromě toho je třeba vidět to v širším obecném eh, rámci a prostoru, v němž se pohybují členské státy, pokud jde o eh, potřeby fiskální konsolidace. A je třeba vzít v potaz také to, že většina členských států teď eh, řeší nadměrné schodky rozpočtu a je pro ně velice obtížné daně dále snižovat, neboť by se tím jenom zhoršovaly svoji fiskální pozici. Takže z tohoto důvodu se domnívám, že je třeba hledat takové nástroje, které nám umožní lépe bojovat eh, s daňovými podvody a daňovými úniky a to je také prioritou pro letošní rok. Co se týče eh, té možnosti připojit se k CCCTB dobrovolně či povinně, tak eh, my jsme byli zcela mm, jednoznační v našem návrhu a navrhli jsme dobrovolnost tohoto nástroje a důvodem bylo to, že mm, jsme se domnívali, že ne všechny firmy, společnosti působí přes hranice, za hranicemi. Celá řada z nich eh, jsou lokální podniky. A tak si myslíme, že ta dobrovolnost byla eh, zvolena proto, abychom zbytečně nezatěžovali ty podniky, které si nějak nepřejí obchodovat eh, v zahraničí. To byl tedy náš argument pro to, proč jsme ten systém nastavili jako dobrovolný. Ale vím, že tady ve vašem výboru pro hospodářské záležitosti jste hlasovali o kompromisních návrzích, které by zavedly prvek povinnosti u CCCTB. My samozřejmě tyto návrhy pozorně zanalizujeme a zřejmě eh, tuto analýzu provede také pracovní skupina rady. V tuto chvíli by tedy bylo asi velice obtížné, abych se nějakým způsobem jednoznačně k této věci vyjádřil. Děkuji. My o tomto budeme hlasovat zítra v tom našem hlasovacím maratonu, čímž připomínám, že eh, se vemte všichni hlasovací kartičky. Předpokládáme hlasování asi na tři eh, na tři hodiny. A nyní zástupce GUE, prosím. Provedre. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για... Paní eh, předsedkyně, děkuji pane komisaři za vaše informace. Vy jste naznačil, že je tady celá řada zajímavých témat a já jsem sem přišel s tím, eh, že jsem doufal, že uslyším něco pozitivního, pokud jde o obrovskou daňovou zátěž, eh, která existuje v Řecku. Vy jste určité věci naznačil, ale byl bych rád, kdybyste poskytli jasnější informace, které mi dají větší naději. Například jste řekl, že vaše oddělení teď um, studují rozpočty jednotlivých členských států v rámci evropského semestru. Pokud vaši um, lidé um, zpracují zprávu, tak do jaké míry Eh, se myslíte, že se tam projeví velká daňová eh, zátěž na malé a střední podniky, ať už jde o zátěž v podobě eh, nákladů na palivo a tak dále a tak dále. Mluvil jste o daňové reformě, mluvil jste o tom, že komise mm, nebo můžu si to vysvětlit tak, že by komise se snažila snížit daňovou zátěž. Chápu, že musíme řešit daňové úniky a že to je jiná věc. Pak eh, otázka DPH. Myslíte, že můžeme uvažovat o snížené DPH? Eh, vy jste se eh, o tom krátce zmínil, ale přesně jsem to nepochopil. Co myslíte snížením DPH? A za třetí, co se týče otázky, která tady zazněla už před chvíli, v čem spočívá v současné době ten největší problém? Protože všichni si přejeme dohodu mezi Řeckem a Švýcarskem aby se nám podařilo zjistit, eh, kdo vyvádí eh, peníze do zahraničí, peníze, které nejsou takto zdaněny. Řecké úřady tvrdí, že mm, chtějí dosáhnout bilaterální dohody se Švýcarskem a kromě toho jste ještě říkal, že řecká dohoda, eh, kterou by mělo Řecko uzavřít se Švýcarskem, ta bude eh, v rámci evropské legislativy, nebo mimo, jestli jsem to dobře pochopil, můžete tedy více vysvětlit tu otázku vztahu mezi Řeckem a Švýcarskem a možnost této dohody mezi těmito dvěma státy? Já chápu, že vaše postoje jsou zcela správné v pořádku, jenom bych stál o větší transparentnost, takže kdybyste to mohl osvětlit. Děkuji. Uh, well, so... to byl poměrně eh, velký počet otázek týkající se Řecka. Nejdříve bych se chtěl zmínit o Řecku, řecký, řeští politikové, eh, řecká vláda pracuje, musí pracovat na zdokonalení daňového systému. Komise jim nemůže importovat nějaké systémy z jiných členských států. Řecká vláda, řecké orgány si musí zvolit, co je pro ně tou nejlepší cestou. Task Force a experti z členských států jim mohou pomáhat při dosahování tohoto zdokonalování, aby zdokonalovali systém co možná nejlépe. Takže tak vypadá obecné politické panoráma. Naše oddělení již eh, usilovně pracují eh, s řeckými daňovými orgány, s daňovou zprávou. Ehm, tím už tedy odpovídám na určitou část vašich dotazů. Pak je tu také otázka daňového břemena, daňového zatížení. Členský stát sám o sobě si musí nastavit svůj daňový systém, má k tomu e, suverenitu. Naším úmyslem je v rámci evropského semestru se zaměřit na e, daňové systémy v členských státech a odhalit, eh, pokud tam jsou nějaké slabiny, zjistit, v jakých oblastech se nacházejí slabiny, v jakých oblastech daňových systémů mohou být a případně tedy navrhnout eh, doporučení. Nyní by bylo ještě eh, přeč hovořit o tom, jaká doporučení to mohou být. Protože to je věc, kterou se budeme zabývat v květnu a v červnu na rádě. Ale pak jsem nepochopil vaši otázku týkající se DPH a snížení sazeb DPH. Já jsem eh, na tuto odpověď reagoval, na tuto věc reagoval obecně. Zabýváme se obecně možností snižování sazeb DPH, eh, jak je to ve směrnici o DPH. A nyní je tu celá řada různých snížených sazeb. Vyžaduje to pečlivě prostudovat situaci na základě kritérií, která vedou k takovýmto sazbám, a potom navrhnout, jakým směrem bychom se mohli vydat dál. Některé snížené sazby, podle mne, ty, které jsou tedy možné a mohly by být zrušeny na základě směrnice, protože neplní cíle, k nímž byly původně eh, stanoveny, Snažíme se vyřešit celou řadu problémů s zavedením snížených sazeb DPH, ale musím poznamenat, že z hlediska teorie daní snížení sazby DPH není nejlepším řešením takovéto situace. Jsou zde mnohem cílenější způsoby, jak řešit například otázky související se sociálními problémy. Eh, povaha DPH je taková, že když zavedete sníženou sazbu DPH určitých produktů, tato snížená sazba se bude vztahovat nejen na chudé, ale také na bohaté kteří by mohli platit standardní sazbu DPH. Je tedy možné použít eh, mnohem cílnější sociální politiku, která by posloužila lépe takovémuto cíli. Ohledně mm, otázky Řecka a Švýcarska možné dohody nebo dohod, možný dohod. Ještě jednou bych eh, zopakoval, že jsme připraveni poskytnout veškerou možnou eh, pomoc a podporu v hranicích, které zde jsou pro možnost bilaterálního vyjednávání. Setkal jsem se před nějakým časem s ministrem financí a zmínil jsem mu tuto možnost. Přímo jsme o ní hovořili jakoukoliv asistenci a pomoc, kterou můžeme poskytnout, um, rádi eh, poskytneme za komisi. Děkuji vám, pane komisaři. Následovat budou další otázky, a to eh, dohromady budou položeny. Langen, Pavanche Berries and Sophie Intveld. So Corin first. Corin jako první. Děkuji. Můj dotaz se týká diskuze o návrhu komise o daní z finančních transakcí. Stručně jste se zmiňoval o diskuzi na ECOFINu. Je zjevné, že je to určité přání eh, proskoumat možné alternativy, proskoumat možný dopad. A vy jste říkal, že přijdete eh, se zprávou o myšlenkách, které vzejdou z Ecofiny. A opravdu chystáte to, kdy to bude? protože to není důležité jen pro diskuzi v pracovní skupině na radě, ale také pro diskuze zde v parlamentu. Proto je pro nás důležité, abychom věděli, jak to bude. Děkuji. Bernard? Silke. Eh, ich will an der letzten Antwort anknüpfen. Rád bych navázal na to poslední odpověď pana komisaře. Já se řekl, že, se, že budeme jednat v rámci bilaterálních jednání. A moje otázka se obírá tímto směrem. Kde jsou ty hranice mezi Řeckem a Švýcarskem, respektive k tomu dosadil vy. A jak to vypadá v posouzení komise? Velká Británie, Švýcarsko a Německo-Švýcarsko. Jak tady vypadá ten bilaterální vazba? Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, na základě toho, eh, co jste říkal, my víme, že právní služba se zabývá možnými aspekty dohody mezi Velkou Británií a Německem na jedné straně a na druhé straně Švýcarskem, neodpovídaly smlouvě. Proč o tomto právním názoru nehovoříte? Proč se to veřejně neví? Žádá se o transparentnosti, o právo na informace a všechny tyto prvky mezinárodní dohod, eh, tu jsou, aniž by k ním měli ti poslanci přístup. Je zapotřebí, aby k tomu měli přístup také občané. Eh, je tu tedy tento právní názor. Eh, pokud se vás to zeptáme na plenárním zasedání, eh, nemusíte na to eh, odpovědět. A jaký mandát tedy má komise pro vyjednávání ve Švýcarském? Vy jste se zmínil o Německu. Můžete nám říct si konkrétně, jak to vypadá v případě to dvou států? A ještě o jedné otázce se nehovořilo. Evropský parlament na základě zprávy eh, SURE se vyslovil ohledně budoucího rozpočtu Evropské unie, který by měl částečně být financován z vlastních zdrojů. Eh, do jaké etapy úvah o tomto návrhu jste se dostali a jakým způsobem by se dalo, dala řešit naléhavé situace? Eh, protože teď to vypadá tak trochu schizofreně Eh, na jedné straně se eh, hájí eh, potřeba mít komunitární prostředky, na druhé straně členské státy nechtějí přispívat. Sophie. Um, thank you, chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, chtěla bych se zmínit o dalším aspektu boje proti výbání se daním. Jedná se o plnění um, daňového zákona Spojených států. Jsou to velice obtížné eh, do, um, rozhovory, které se týkají dohody členských států o výměně informací, přístupu k informacím. Zdá se, že Evropská unie eh, se mm, dokáže řídit tedy eh, tímto americkým zákonem, ale přitom je to porušení evropských norem. Byly vedeny eh, rozhovory mezi Evropskou komisí a Spojenými státy od eh, dubna 2011, ale proč jsme o tom nebyli informováni? Zdá se, že nyní spíše, než bychom přijímali evropský postup, tak členské státy, a já uznávám, že to není vaše vina, ale členské státy si vybrali bilaterální postoj, bilaterální přístup, který je mnohem méně transparentní eh, pro občany i podniky, u nás eh, eh, parlament o tom nebyl informován, dokud se to nepřečetl v novinách. Řešení, které bylo nalezeno, je pravděpodobně porušením evropských právních norem. A jsou tu ještě nějaké jiné oblasti? Eh, víte, v některých oblastech Evropská komise velice rychle přistupuje k dohodám, například o údajích o pasažérech. A proč právě teď ne? Vy ve vašem dopisu se zmiňujete o možnosti budoucí možné dohody se Spojenými státy o automatické výměně informací. Proč to všechno je provedeno administrativou za zavřenými dveřmi jako čistě administrativní záležitost, i když já si myslím, že ve hře je velice důležitý evropský zájem. Já si myslím, že by se měl vynaložit větší tlak na členské státy, aby přišli s evropským řešením, s evropskou dohodou nebo evropskou dohodou se Spojenými státy, abychom měli lepší sílu při dohadování. <laughs> okay, so I will, I will... Děkuji. Já se pokusím odpovědět velice stručně. Co se týče těch eh, dalších analýz, eh, které chceme zpracovat, jak už jsem říkal, tak eh, chceme tyto analýzy zveřejnit dostatečně dopředu před dalším zasedáním pracovní skupiny rady, což bude 23. dubna. A tato analýza bude obsahovat konkrétní vysvětlení, konkrétní příklady toho, jak chceme řešit otázku eh, relokace eh, rizik kaskádového, kaskádovitého dopadu na, daňové, na důchodové systémy a tak dále a tak dále. Jedná se o záležitosti, které chceme v těchto dalších analýzách zohlednit. V tuto chvíli chci ale jasně říci, že se mm, jedná o další jaksi, vysvětlení, analýzy, ale nechceme tím měnit analýzu dopadu. Ta je součástí návrhu. Toto jsou pouze další doplňující informace, analýzy, modely, eh, předpoklady, Eh, které eh, jsme si namodelovali již v tom posouzení dopadu a tak to je dále rozpracováváme. To je tedy naším záměrem a práce na tomto dokumentu již pomalu končíme. A jakmile bude dokument k dispozici, tak ho samozřejmě zveřejníme a dáme k dispozici také Evropskému parlamentu. Pak tady zaznělo několik otázk, otázek, které se ptaly na vztah eh, vůči Švýcarsku a na dohody se Švýcarskem. Já si myslím, že bychom se k tomu měli postavit zcela jasně. Máme určité evropské kompetence, pravomoci, které jsou popsány v současné evropské legislativě či v připravované evropské legislativě a dohody mezi Švýcarskem a Evropskou unii které se týkají zdanění úspor, ty už také v určité podobě existují a to jsou prvky, které, eh, kterým nemohou být nadřazeny žádné bilaterální dohody. Takto je ten systém nastaven a proto jsme žádali ty dva dočené členské státy, Německo a Spojené království, aby své dohody změnily. A tyto dva státy s tím souhlasili, souhlasili se změnami ustanovení dohod, ale teď musí se Švýcarském o těchto ustanoveních vyjednávat, protože se jedná o dohody bilaterální. Takže já se těším na to, jak se budou ta jednání vyvíjet, ale pokud se jedná o oblast eh, evropských pravomocí, tak tato oblast zůstává v evropské pravomoci a to jsme řekli těmto eh, dočeným členským státům zcela jasně. Nyní, pokud jde o rámec evropských kompetencí, tak eh, žádné řešení, které by šlo nad rámec těchto pravomocí, eh, možné není. My tu máme jasně nastavená pravidla eh, pro systémy například eh, daní vybíraných srážkou. A tato pravidla platí pro současnou i připravovanou evropskou legislativu. Nyní pokud jde o právní stanoviska, tak k tomu bych rád řekl, že je důležité respektovat ustanovení meziinstitucionální dohody, která jasně praví, co podléhá mm, povinnosti informovat, eh, zveřejňovat a co je vymuto z této povinnosti a všichni, eh, kdo pracují v rámci této dohody, plně dohodu naplňují. A vzhledem k tomu, že tato záležitost se může týkat eh, případného porušení, tak v takovém případě meziinstitucionální dohoda jasně stanoví, že tu existuje výjimka z ustanovení o právu na informace. A tato záležitost se tedy e, řeší na jiné úrovni. Pokud jde o vlastní zdroje, tak Evropská komise. Můžu se zeptat, jaké jsou ty dva členské státy, které jsou proti e, znovu zahájení jednání se Švýcarskem e, o zdanění úspor? Pan komisař ano, já myslím, že už jsem eh, zmínil zcela konkrétně tolik členských států, že v tuto chvíli bych pouze zopakoval, že jde o dva členské státy, které blokují pokrok eh, již dlouhou dobu, je to Lucembursko a Rakousko. My s těmito státy pracujeme na tom, abychom dosáhli v jejich postoji průlomu, pokud jde o zdanění úspor. Nyní, co se týče tedy těch vlastních zdrojů. Postoj komise je jasný. My jsme předložili návrh na evropské vlastní zdroje. Jeden z těchto zdrojů velice závisí na pokroku ohledně daně z finančních transakcí, protože by to měl být vlastní zdroj eh, založený právě na této dani. Dalším zdrojem je DPH. Já osobně se domnívám, že toto bude, mm, pokud se na tom shodneme, velice mm, důležitým zlepšením vlastního zdroje čerpaného z DPH, protože to povede k zásadnímu zjednodušení a také snížení administrativní zátěže, přičemž na druhé straně zajistíme eh, značné zdroje do evropského rozpočtu. Nicméně ta práce na této věci ještě nekončí. A dnes je asi předčasné říci, jak bude vypadat výsledek. Nicméně komise i Evropský parlament, eh, myslím, jsou proto, aby se eh, zavedl tento nový zdroj založený na DPH, případně daně z finančních transakcí a aby došlo ke zlepšení systému vlastních eh, zdrojů, především v oblasti DPH. Pokud jde o zákon, americký zákon FATCA, tak eh, k tomu bych chtěl říci, že zákon FATKA je americkým zákonem. Je to zákon Spojených států amerických a my jsme se snažili společně s některými členskými státy, aby nás tento zákon nepoškodil, aby nepoškodil náš finanční sektor, protože podle jistých odhadů, pokud by tento zákon začal platit v té podobě, jak byl schválen původně, tak by to mohlo vést ke značným nákladům pro finanční instituce. A z tohoto důvodu jsme tedy mm, spolupracovali s americkými úřady a snažili se dosáhnout toho, aby bylo možné eh, řešit to bilaterálně na úrovni vlád, eh, takto provádět tu americkou legislativu. A další věc, která je zde velice důležitá, je, že jsme se dohodli na tom, že budeme nadále spolupracovat eh, se Spojenými státy, pokud jde o systém automatické výměny informací. Já to tedy vidím tak, že Spojené státy jsou naším spojencem v této věci. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem už ve svém dopise odpověděl na vaši otázku a předložil jsem řadu podrobných informací, které z našeho dialogu týkají. Nejsou to formální jednání, protože zákon FATKA je americkým zákonem a my jsme čistě zahájili dialog se Spojenými státy. Paní předsedkyně, já mám na seznamu ještě další čtyři poslance, Sofie, kteří se také chtějí zeptat Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně, protože pan komisař mi neodpověděl na žádnou z mých otázek. Proč jsme nebyli informováni? Druhá věc, zákon FATKA je sice zákonem americkým, ale eh, pokud ho chtějí naplnit eh, naše podniky, tak budou porušovat evropskou legislativu. A za třetí, proč neusilujeme eh, o celoevropskou dohodu a budete nás také informovat eh, o těch eh, probíhajících jednáních? Já si myslím, že už eh, v naší dřívější diskuzi jsem uvedl, jak se vyvíjí situace se zákonem FATKA. A tady je třeba podotknout eh, důležitou věc, důležitou věc, že se jedná o eh, vyjednání dohody mezi EU a Spojenými státy a proto bychom potřebovali mandát eh, ze strany členských států. V tuto chvíli ještě v této fázi nejsme a pouze se pokoušíme maximálně zlepšit tento americký zákon, jeho dopad eh, a i to, co jste říkala vy, tedy případné porušování evropské legislativy v důsledku tohoto zákona, eh, jako příkladu legislativu na ochranu údajů. A já jsem mm, toto řekl zcela jasně americké protistraně, což eh, vedlo k určitým krokům na jejich straně, kdy jsme se přiblížili spíše k mezivládnímu přístupu, což si myslíme, že bude představovat mnohem menší zátěž pro finanční sektor. Navíc eh, je třeba si být, eh, musíme si být vědomi toho, že ten současný systém se současnou eh, legislativou, která se týká danění úspor, tento systém vlastně neošetřuje všechny prvky, které jsou obsaženy v tom americkém zákoně. Takže i my musíme dokončit co nejrychleji eh, práce na pozměnění současné směrnice o zdanění úspor. Ještě u konce nejsme a musíme vnímat tedy celkový, tento celkový kontext eh, dané situace. Navíc se snažíme dosáhnout pokroku na naší straně. Děkuji vám. Řada kolegů se ještě chtěla přihlásit o slovo jako poslední dva za zelené Emily a potom velice rychle Sven. Prosím, jenom rychle děkuji. Ráda bych vás chtěla vyzvat, abyste nám přinesl eh, detailní hodnocení FTT. Včera se hovořilo tam na Suzy Kozaku, eh, dnes už je to v novinách také. Jeden bankéř prohlásil, že návrh daně z finančních transakcí by byl jako neutronová bomba. Musíme zjistit, eh, o co se vlastně jedná, jaké to má rozměry, jaký to může mít dopad. Potřebujeme čísla o možné relokaci, o skutečných dopadech. Prosím, učiňte to, co možná nejdříve, protože jinak si myslím, že budete hrát do ruky těm, kteří si to nepřejí. Za druhé, eh, byla uveřejněna analýza, myslím, že DG Ekfin ohledně STT. Kam jste došli v otázce STT? Vím, že to byl nějaký pracovní dokument, ale nevím o tom nic dalšího. Můžete nás informovat? Ministr, dánský ministr po ECOFINu eh, prohlásil, bylo to tedy tiskové materiálu, že se budou zabývat možností možného kompromisu, ano, to je jasné, a alternativními cestami. Toto bylo interpretováno ministrem i v novinách jako e, daň z aktivity, z činnosti. E, co si o to myslíte? Jaké vidíte ty alternativní způsoby a jak interpretujete tuto část tiskového materiálu? Very quickly. To bude velice rychlé tedy. Za prvé blahopřeji té ceně, kterou jste obdržel od naší asociace za ekologický a sociální tržní ekonomiku, za vaši práci ohledně směrnice o energetickém zdanění a myslím, eh, nebo doufám, že se vám v Brně líbilo, eh, ohledně bilaterální dohody mezi Švýcarskem a Německem mohu jen poznamenat, že tato eh, dohoda je teď nyní eh, ve fázi eh, stagnace a teď nepřijde, alespoň do předvídatelné budoucnosti můžeme říci, že to nepostoupí dál. A teď bych na vás chtěl nalehat, abyste využili této příležitosti k tomu, aby se do mnohostraného evropského postupu dostalo více dynamičnosti. A také se vás chci zeptat na mandát k vyjednávání s jinými zeměmi, protože si myslím, že přísnější právní interpretace z vaší strany by jasně mohla stanovit, že pokud eh, komise požádá o mandát, už to znamená zablokování možnosti členských států vyjednávat v těchto oblastech. Váš dopis nešel tak daleko, jak by to bylo z právního hlediska možné. A já e, vás si naléhavě požadat o to, abyste už vyhlásil, zda tedy samotným, eh, samotnou žádostí o tento mandát, aby bylo zabráněno eh, v možném bilaterálním vyjednávání. Tím se vyřeší otázka eh, těchto bilaterálních jednání, které parlament kritizuje z dobrých důvodů. Musím tedy se pokusit velice rychle odpovědět. Včera jeden z bankéřů učinil toto prohlášení. Já jsem se pak podíval na tuto prezentaci, na ty eh, průsvědky, ale ty správné průsvědky s čísly jsem nenašel eh, ohledně těch rozvah. Takže možná tam něco vyřčeno bylo, ale já bych si to potřeboval analyzovat na základě konkrétních informací, které byly na oné konferenci předloženy. Chybí mi tedy bohužel čísla, podle kterých bych to mohl analyzovat ohledně eh, eh, tiskovin Equinu, to je eh, zveřejnění modelů z DG Ekfin, které tedy produkuje simulace jednotlivých modelů a uveřejňuje technický vývoj těchto modelů. Ohledně jednání se Švýcarskem bych chtěl podotknout, že jsem, myslím, jasně promluvil, eh, jasně jsem vymezil hranice v mém dopisu, ony hranice pro bilaterální vyjednávání. A mám v úmyslu se těchto hranic držet, nepřekračovat je. Důležité je, abychom všichni respektovali kompetence tak, jak jsou nastaveny. Aby byly respektovány kompetence EU, což konec konců podporuje i parlament. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, děkuji všem. Chtěla bych připomenout, že tato výměna názoru se koná v kontextu strukturovaného dialogu mezi parlamentem a komisí. Pan komisař nás navštívil poprvé letos. Následující výměna názorů s Ekonem nás čeká v září nebo v říjnu. Tady pan komisař opět přijde. Ještě se domluvíme jako na konkrétním datu. V 11 hodin se koná schůzka s prezidentem Švýcarska. Já nevidím jinou možnost, než, jak, než jasně eh, prohlásit, jasně stát za stanoviskem eh, Evropského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, a předám Edvardovi předsedání pro zbytek dnešní schůze. <clears throat> yeah, we're going to continue. Budeme pokračovat dál. Čekají nás dvě stanoviska k projednání. Jedno se týká ročních finančních výkazů, konsolidovaných finančních výkazů a souvisejících zpráv některých forem podniků. Sprav- navrhovatelem je pan Wolf Klintz. A pak je to změna směrnice 2409 ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jež cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Navrhovatelé souhlasili, že probereme e, obě dvě tato témata najednou, protože se překrývají. Jedná se o zjednodušení situace a administrativních eh, eh, nákladů pro podniky. Eh, pak je tu otázka zvláštního požadavku na které se týkají vykazování prostředků odevzdaných vládám v těžebních, těžebním průmyslu zejména. Předám slovo panu Klincovi, aby předložil svoje stanovisko. Sie haben schon kurz eh, angesprochen, das Ziel eh, dieser... Vážený pane předsedo, už jste o tom hovořil stručně. Protože cílem této přílohy je vytvořit ze dvou směrnic jednu finanční směrnici, jednak pro Eh, konsolidované výkazy a obecně výkazy a stejně tak, a tak tím vytvořit usnadnění pro malé podniky. Cílem je 25% méně nákladů a současně eh, další harmonizace pravidel odstraněním dosud stávajících národních možností volby. Nejprve se zde provádí nová klasifikace podniků. Obraty, které do současné doby platily nebo platí, tak ty se poněkud mění, tedy malý podnik je podnik, který má obrat do 10 milionů, střední je takový, který má do 40 milionů obrat, a 25 pracovníků a velký podnik, to je to, co jde nad to. A tyto hranice jsou takto předpokládané, ale jsou změnitelné v budoucnosti vždy v závislosti na inflaci a vývoji. Já se domnívám, že takováto definice je v pořádku. Nikdy to není stoprocentní, ale rozhodně je to dobrý základ pro práci. Další bod, o který jde, tak to je, že máme, je, že, to, že že, že už se nebude používat IFRS pro malé a střední podniky. To znamená, že ty už to nesmějí používat. To znamená, země, které v současné době používají IFRS také pro malý sektor, a v tomto výboru se na to díváme vždy velice kriticky, tak země, které to dosud dělali, anebo dokonce předepisovali, tak ty na dobrovolné bázi už to dělat nemusí. To se týká především Dánska a Velké Británie. Tedy zde ve všech zemích Evropské unie už nebudeme mít povinné používání IFRS pro malé a střední podniky. Třetí věc, o kterou jde, tak to je to, že národní právo volby, které dosud existovalo, bylo zrušeno a tím pádem dojde k další harmonizaci. To je zásadně pozitivní, avšak musíme tedy mít na zřeteli to, že cílem není to, to zrušení té možnosti volby. To znamená, jde o to, abychom napadali zjednodušování administrativy pro malé a střední podniky, kdybyž to zrušení má vést k tomu, že naopak, nemá víc vést k tomu, aby naopak vzniklo více nákladů. A jinak, co bych chtěl ještě říci a co navrhuji k tomuto návrhu komise? Za prvé navrhuji, abychom obligatorně do výkaznictví, do zprávy také zapracovali detailní detailní eh, stav ke flow a sice prostředně velké a velké podniky, to znamená pro podniky, které mají obrat 10 milionů a výš. Dále to je nejprve určitá zátěž, protože ten podnik to znamená dodatečný požadavek, avšak v praxi to velice často stejně dělají banky, se kterými tyto podniky spolupracují. Ty to totiž po, požadují od nich a z toho důvodu je praktické, Mm, to znamená, prakticky to bude znamenat, že pouze v některých podnicích to bude znamenat nepatrnou zátěž, zatímco mnohé podniky to praktikují stejně. A navíc k tomu přistupuje ještě to, že zde existuje vnitřní nová Crapple eh, Requirements Directive, a protože to je také věc, která souvisí s požadavky bank, neboť pokud středně velké podniky mohou prokázat, že likviditně jsou dobře vybaveny, tak v takovém případě dozorové orgány bank mohou v takovém Capman inflows, který v současné době představuje, tak to mohou zvýšit o 75% a tím pádem banky mohou, mohou eh, tyto podniky osvobodit od povinného vlastního kapitálu, což je velice dobré pro malé podniky. To znamená, že tyto podniky nemusí podložit příliš tolik vlastního kapitálu pro své aktivity. To znamená, že to by znamenalo, že by se zdržovaly kredity. A další bod, který navrhujeme, je to, abychom tady měli obligatorní používání elektronického formátu výkaznictví, což je věc, kterou v minulosti už něko, několikrát parlament navrhoval. A sice eh, už to bylo v jednom případě a těch příležitostí bylo více, kdy jsme s tím přicházeli a tento formát takzvaného Extensible Business Report Business Routes Language XBRL, to znamená mez, tento elektronický formulářový jazyk, ten by současně umožňoval dosažení několika cílů. A my si to musíme představit tak, že máme elektronicky disponibilní datový formát, který potom bude posílán na různá místa, různým orgánům, respektive různé orgány na to budou mít přístup, které to potřebují, ať jsou to statistické úřady, finanční úřady, veřejné orgány a tak dále. A ty si z toho formátu mohou vybrat ta data, které potřebují pro své účely. Takže pokud se to jednou uloží a nahraje, tak potom to bude zjednodušení. A my navrhujeme, aby tento formát po určité lhůtě, která bude mít několik let, dejme tomu někde od roku 19, 2018 byl zaveden plně a příprava by měla, přípravu by měla provádět ESMA a komise. E, třetí bod, to je bod, který se týká taky práce se Petikenen, který o tom také něco řekne. A sice to hm, Country McCartney Reporting. A sice toto je téma, které již v minulosti sehrálo svou úlohu, avšak nejprve pouze u firm, těžeb, u těžebních firm, jako byl eh, nafta, plyn a podobné věci, a nebo také dřevařské firmy v Brazílii, anebo v Indonésii a tak dále. A tehdy u těchto projektově vázaných aktivit v minulosti se už vícekrát Eh, požadovalo, požadoval důkaz, že těmito obchody, těmito aktivitami velice často s těm sími jsou spojeny černé platby pro vlády těch zemí, kde se to koná. To znamená, jedná se o korupční peníze, aby získaly tyto zakázky, ty firmy. A tady žádáme více transparence a proto už na dobrovolné bázi některé země se spojily do Exploration Industry Transparency Initiative, tedy iniciativa, která v tomto těžebním průmyslu zaručuje více transparence a jasnosti. Některé státy se do toho už spojily, ale ne všechny. A z tohoto důvodu tento návrh v zásadě je žádoucí a je třeba ho přivítat. A komise zde navrhuje, abychom skutečně e, veškeré na burze kotované a také velké pojmy to znamená ty, které mají více než 40 milionů obratu, aby byly zahrnuty, aby zde byly evidovány. A jestliže, a to říkám já, jestliže tady chceme dosáhnout transparenci, tak v takovém případě tento návrh musíme rozšířit dvěma směry. A sice jednak nesmíme se omezit pouze na podniky kotované na burze. Na velké samozřejmě ano, protože existují i podniky, které nejsou na burze, ale přesto jsou obrovské například jsou to e, sročky a podobné, nebo nadace. A ty podle mého názoru by měly také spadat pod tento předpis. A dále se domnívám, že jestliže už e, country by country reporting chceme dosáhnout, tak v takovém případě to nesmíme omezit pouze na těžební úmysl, protože korupční peníze a případy korupce, ty existují také v jiných oblastech a v jiných sektorech. A já nevím, pokud mám uvést německý příklad, tak nevím proč Bosch, což je nadace kombinovaná s SRO, tak proč to by neměly být, proč ty by měly být vyňaty a proč bychom měli vyjmout Siemense, který sice je na burze, ale neprovádí těžební činnost, ale přesto v minulosti velice intenzivně byl involvován do korupčních případů. To znamená, abychom pokryli i tyto příklady, domnívám se, že bychom tento princip bajtry camp bajtry reportingu rozšířit i za rámec e, na burze kotovaných podniků a velkých podniků. To znamená, mělo by to jít napříč všemi právními formami společností. A dále bychom potom klíčové informace a o ně bychom si měli nechat e, posílat klíčové informace. tím bychom dosáhli větší transparence, takže i investoři by viděli, o co konkrétně jde v jednotlivých zemích. Samozřejmě, a to rád připouštím, je to někdy spojeno s větší náročností, ale musíme vycházet z jedné věci. Velké, nám, velké podniky operují v mnoha zemích s vlastními pobočkami, které mají vlastní právní formu a tím pádem je stejně ta situace taková, že, že jsou stejně nuceny předložit své vlastní výkazy a tam, kde jsou to nesamostatné pobočky, to znamená, že to, nebo je to joint venture, tak v takovém případě ta čísla jsou k dispozici přinejmenším v interním koncernovém reportingu. To znamená, že domnívám se, že ta dodatečná zátěž nebude tak velká, jak se říká. A co se týče těch limitů, od kdy už se to má používat, tak tady mám trošku jinou představu než komise. A sice domnívám se, že eh, platby bychom měli požadovat za relevantní, protože ono nejde pouze korupční platby, protože ty stejně nejsou oficiálně vykázány, to se rozumí samo sebou, ale tedy platby pro vládní místa od 100 tisíc daní, tedy daně za získání koncese a podobně. A u podniků bych tu eh, hranici dal na 500 milionů odnů. To znamená, že podnik, který má 240 milionů, musí dělat country by country reporting, pokud není na burze a pokud to není mm, právně samostatná jednotka. V takovém případě bych je vyňal z té povinnosti. To je tedy to, co jsem měl na srdci. A nyní jako první bych dal slovo Seprovi a potom se pustíme do diskuse. Sepr. Fine. <clears throat> right, uh, we'll have now... Děkuji. Eh, požádáme Sirpu, aby předložila eh, svou zprávu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu Klincovi za velice dobrou spolupráci na obou dvou zprávách, které se jsou velice blízké v celé řadě aspektů. Naše spolupráce byla velice konstruktivní a naším eh, cílem bylo lépe si eh, definovat, eh, jasněji si definovat základní prvky hm, těchto zpráv práv a dosáhnout harmonizovaného přístupu k věci. Kromě tedy eh, směrnice o transparentnosti eh, je u této revize důležité, abychom navýšili harmonizaci. Některé z těch bodů, eh, které jsou velice dobré, je to, že komise navrhuje snažší přístup k regulovaným informacím tím, že nastavuje, nastavuje lepší eh, eh, požadavky pro přístup eh, k regulovaným informacím, především vytvořením centrálního bodu nebo místa přístupu k těmto informacím. Jak víme, pokud existují různé informace, ať už je to v rámci vykazování plate podle zemí, nebo jiné otázky transparentnosti, pokud eh, nedokážeme najít eh, příslušné informace, pokud eh, se tady hodně liší mm, systémy členských států, tak to komplikuje investorům situaci a možná to zní jako drobnost, ale já se domnívám, že to je zásadní záležitost v celé otázce transparentnosti, posílit schopnost investorů získat příslušné informace, nejenom teoreticky, ale skutečně prakticky se k těm informacím prostřednictvím nějaký, mm, nějakého ústředního přístupového místa dostat. Co je dále pozitivní, je e, zrušení čtvrtletního vykazování. To je úzce provázáno e, s nadběrnou zátěží malých a středních podniků a jak už řekla komise, odhaduje úsporu až na 60 tisíce eur pro každý malý a střední podnik, jenom tím, že odstraníme to čtvrtletní vykazování. Kromě toho je tady ovšem druhá stránka celé věci a že to jaksi eh, mm, posílí eh, dlouhodobé mm, hledisko fungování firm a investování. Firmy budou více hledět na dlouholeté a dlouhodobé možnosti spíše než krátkodobé. Já myslím si, že to přispěje ke stabilitě trhu. Kromě toho ty problémy současné směrnice na trhu byly takové, že některé finanční instrumenty se nepoužívaly, i když mohly být vhodné pro kotované společnosti. Příkladem jsou eh, určité druhy derivátů, například deriváty vypořádané v hotovosti ehm, nebo eh, informování holdingu. Tady eh, komise navrhuje rozšíření informačních povinností u velkých holdingů a jejich finančních nástrojů, které používají. Takže tady se ta působnost rozšiřuje a já si myslím, že je to velice dobře. A teď taková drobná věc, ale přesto velice důležitá, kterou tady navrhuji, jsou jisté změny v návrhu komise, které se týkají definic. Chceme, aby definice byly v souladu s definicemi, které se používají v návrhu o mm, MIFIR, nařízení MIFIR. Pak ještě jedna věc, kterou nechávám otevřenou k diskuzi. Je potřeba zesouladit tento návrh eh, s návrhy, dalšími návrhy o sankcích, aby ty mechanismy sankcí byly v souladu s jinou legislativou, ať už je to směrnice o zneužívání trhu eh, či jiné legislativní návrhy a toto budeme eh, řešit až ve fázi pozměňovacích návrhů. Pak ještě taková celková věc, o které se už diskutovalo Ehm, zbytek je spíše ehm, odborný, ale eh, to vykazování podle zemí je skutečně takovou politickou záležitostí. Jak víte, tak firmy teď nemají povinnost vykazovat finanční výkonnost podle jednotlivých zemí a to i v případě mm, mm, zákonu o nelegálním financování, jako to mluvil pan Klinc velice podrobně, ale jsou to i další záležitosti, například eh, Eh, špatné nastavování cen, eh, transferové ceny, eh, špatné nastanovování transferových cen, zneužívání transferových cen a další korupční praktiky v této oblasti, které vytvářejí nerovné podmínky pro eh, firmy. Některé firmy postupují podle pravidel a zákonů a fungují jenom na evropském trhu, ku příkladu. A pak jsou tady jiné firmy, které se snaží využít veškerých mezer v systému. Tou nejpodstatnější záležitostí eh, je asi problematika související s těžebním průmyslem. Proto vítáme, co navrhuje Evropská komise, ale také je důležité, jako řekl pan Klinc, uvědomit si, že toto není jediné místo nebo jediný, eh, jediné jádro problému a proto já ve svém návrhu mm, uvádím, že by bylo dobré rozšířit působnost na všechny kotované i nekotované společnosti, protože jinak nebylo spravedlivé k, ke kotovaným společnostem oproti těm nekotovaným, jako o tom mluvil pan Klenc eh, na příkladu eh, Boše a Siemens. Vytvořili bychom tak další mezeru eh, v zákoně, v systému a mohli bychom očekávat, že celá řada mm, společností by toho v budoucnu využila. Je tady jedna věc, kterou jsme hodně řešili s panem Klincem, a brali jsme v potaz eh, informace z nejrůznějších sektorů. A to je otázka toho limitu eh, při přeshraničním obchodování. Já jsem spíše proto, aby tady byl nižší limit. Jsem spíše skeptická, pokud jde o navyšování limitu. A důvodem je to, že eh, by to mohlo vést k určitému se vyhýbání se plnění povinnosti, hlavně u ceřených společností a opět bychom tak vytvořili nerovné eh, pravidla. Ne, navíc, když se podíváme na eh, oblast lesnictví, tak firmy tady dělají to, že si pronajímají oblasti, používají drobné akvizice oblastí a tam bychom eh, mohli použít eh, ten eh, vyšší práh a neošetřit tak většinu toho lesnického sektoru. Ale myslím si, že o tom můžeme dále diskutovat. To jsou asi ty nejdůležitější problémy. Kromě toho jsem vyškrtla odkaz na jednotlivé etické kodexy, pokud jde o požadavky na poskytování informací, tak aby ta pravidla byla jasná a obecně uplatnitelná pro různé sektory, odvětví. Pokud uvažujeme o tom, že rozšíříme působnost tohoto návrhu, tak nelze hovořit a odkazovat pouze na etické kodexy například těžařského průmyslu Děkuji, to ode mě vše, pane předsedo. Very good. Um, I've got... Děkuji. Mám tady eh, dva seznamy eh, pro eh, vystoupení. Nejprve k bodu 3, poté k bodu 4. Projdeme si ty první řečníky a pak bude všeobecná diskuze. Nejprve Kay Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že přicházím později. Chci říci, že vítám vyjádření obou dvou zpravodajů a obecně podporuji tento e, přístup k věci. Souhlasím panem Klincem, pokud jde o zjednodušení návrhu a jsem velice rád, že komise také uvažuje o snížení zátěže, administrativní zátěže já doufám, že zohledníte také vyjádření zpravodajů, jak eh, snížit finanční zátěž. Také souhlasím s rozhodnutím komise nezavádět eh, mezinárodní standardy výkaznictví pro malé a střední podniky, protože malé a střední podniky už tak ztrácejí miliony eur kvůli byrokratickým postupům. A když zvážíme roli, kterou sehrávají malé a střední podniky, tak je velice důležité, abychom je maximálně podpořili. Malé a střední podniky nejsou tak důležité eh, v těžařství a tak eh, na toto nesmíme zapomínat. Co se týče eh, toho nového výkaznictví podle zemí, podle činností či sektoru, tak v zásadě podporuji to, co řekl pan Klinc o nekotovaných společnostech, ale myslím si, že 500 eh, milionů obratů je příliš vysoká částka. Měli bychom to ještě zvážit. Já jsem sám koordinátorem v rozvojovém výboru a myslím si, že je zcela jasné, že se musíme zaměřovat především na korupci eh, ve velkém měřítku, která je často spojena s těžařstvím. Mě příliš neuklidnily výroky těžařského průmyslu, že je to velice obtížné až nemožné eh, nabízet účetnictví podle jednotlivých eh, projektů, ale já eh, Mám eh, tedy dojem, že kdyby můj účetní mi nedokázal nabídnout eh, náklady a příjmy podle projektu, tak takového účetního vyhodím. To přece je absolutně eh, nepřijatelné. Toto nemůže být omluva. Takže pokud jde o směrnici o účetnictví, o auditu, celý tento sektor, tyto společnosti, myslím, vůbec nepochopili podstatu věci, že tady jde o etické chování a neetickému chování musí být konec a oni se o to musí také postarat, musí na sebe vzít svůj díl odpovědnosti. Já chci, aby firmy prosperovaly, aby vydělávaly, protože tím pádem budou eh, platit daně, budou poskytovat dobré veřejné služby, budou nabízet pracovní místa, ale Eh, nejsem připraven akceptovat nic, eh, co by eh, nadále znamenalo, že budeme ignorovat korupční praktiky a budeme tady prosazovat určitou demagogii. A pokud je o těžerský průmysl, tak já si myslím, že je třeba tu situaci hodně pročistit, postavit se k tomu seriózně a přinutit lidi eh, ke skutečnému rozumnému argumentování. Takže buďme otevření, serióznější, otevřeme etickou diskuzi k této věci a já to říkám protože to není záležitost pravice levice, je to záležitost etiky a já si přeji, aby i těžarský průmysl na sebe vzal svou roli, svou odpovědnost, eh, pokud jde o větší transparentnost, protože tyto firmy sice vydělávají obrovské peníze, ale tady nejde jenom o, o biznis a my nechceme prosazovat pravidla typu Al Capone. Chci tedy jednoznačně říci, že situace se musí změnit a něco proto musíme udělat. To je ode mě vše, pane předsedo, protože, jak říkám, od 11 předsedám jinému zasedání. Omlouvám se, že tady budu muset běžet a doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, dohody eh, ohledně této věci a že nebudeme uh, Eh, se podbízet eh, určitým mm, sektorům nebo společnostem, protože to, o co, o co stojíme, je praktický um, rozumný legislativní návrh, který bude vyžadovat, aby se tyto společnosti chovaly eticky. Děkuji. <clears throat> Thank you very... Děkuji. A nyní Udo, prosím. Já eh. Ano, velmi děkuji. Pane předsedající, rád bych poděkoval oběma zpravodajům, ale také kolegovi Mitchellu, který zdůrazňuje, do jaké míry a jakým způsobem toto téma vyžaduje seriózní projednávání. A že to nemůžeme tak říct, že tady nemáme nic dočinění s malými zprávami, s domněle malými. Už tři roky, a to bych to zdůraznit, se s právem zdůrazňujeme význam korektní státní bilance. Pokud se jedná o státní fiskus, o, o státní čísla a je správně, že to děláme, protože význam mezinárodních trhů a význam především také situace v Evropě nás vedly k poznání a nás jako parlament dříve než ostatní, ale dosud když se podíváme na to, jakým způsobem zacházíme s daty podniků, tak tam takové úsilí nevidíme a přitom si uvědomujeme, že se tady s číslem se více než lhát. Je možné tady samozřejmě přijímat rozhodování o chudobě a a bohatství, případně o životě a smrti s falšovanými čísly o importu a exportu. A proto se domnívám, že, a pan kolega Ešel nám skutečně hovořil ze srdce, já se domnívám, že to už nelze trpět ani den déle. Podporujeme pana Klinciho v tom úsilí, když říká, že, to je, že je to ten první důležitý pokaz, stejně tak paní Pětyko to zdůraznila, že Tady jde o to, aby malé a střední podniky nebyly zatíženy příliš velkou administrativní zátěží. S tím naprosto souhlasíme, protože se domnívám, že skutečně tady jsou systémy, které jsou přes příliš regulované a to potom také vede ke zkreslení hospodářské soutěže v sektoru průmyslu. A to je špatně, protože malé a střední podniky tím ztrácejí možnosti expanze, protože mají příliš mnoho povinností na různých, vůči různým orgánům, ale to neznamená, že bychom neměli v každou chvíli vědět, co se děje v mezinárodním obchodě. A to říkám možné, a to je možné, že to je možná i nad rámec toho, o čem se diskutovali, a také nad rámec toho, co navrhuje komise. Totiž jestliže specific, protože takovéto specifické zprávy hrají dost zásadní roli o tom, zda se dostaneme k správným informacím a k správným představám o cenám. A to je důležité pro nás, neboť znamená to tedy, že my podpoříme každý přístup a v každé frakci se velice přesně podíváme, zda bychom neměli ještě rozšířit oblast působnosti nad to, co v současné době je na stole, tedy co předložila komise a co předložili zpravodajové. Možná, že i ty limity, na ty se taky budeme muset podívat, protože u těch relativně vysokých eh, limitů nám se některé věci ztratí, které bychom možná měli vidět. A v tomto duchu spolupráce budeme pokračovat dál a věříme v dobrý úspěch. Děkuji. Um, from the Greens wants to speak. A kdo si přeje promluvit za zelené jako první? Oui, merci, je vais, Děkuji. Já se zaměřím na otázku výkazů eh, po jednotlivých zemích, protože to je věc, která nás velice zajímala. Ve dvou aspektech, které už byly zmíněny, Například to jsou rozvojové země, o tom se právě teď hovořilo. Je zapotřebí, a myslím, že všichni víme, o co jde, že ztráty, fiskální ztráty v rozvojových zemí související jen s absencí transparentnosti reprezentují desetkrát vě, víc, než kolik kdo se mm, eh, dostává na rozvoj eh, těchto zemí ze severských zemí. Takže když hovoříme o rozvojové eh, pomoci, tak si musíme uvědomit, že to je desetkrát méně význam než to, čemu dochází kvůli nedostatku transparentnosti a kvůli daňovým únikům. To je neuvěřitelné, že něco takového existuje, že něco takového může se odehrávat mezi nadnárodními firmami a rozvojovými zeměmi. A proto myslím, že to je priorita, kterou se musíme zabývat. Za druhé je to otázka fiskální pro nás, pro bohaté evropské země. Pravidelně čteme v tisku o příkladech evropských nadnárodních firm, které neplatí žádné daně, třeba že mají zisky, protože mají nějakou černou skřínku a neví se, jakým způsobem optimalizují legálně či nelegálně svou situaci. Ve Francii nedávno to bylo účetního dvora. Jednalo se o e, firmu, která je na pařížské burze e, kotována. A je zapotřebí, abychom jasně si udělali pořádek v otázkách transparentnosti, protože je možné, aby velké firmy prozatím se uchylovaly k takovéto optimalizaci svých zisků a daňových povinností. Eh, hovořilo se také o Spojených státech v souvislosti eh, s daňovými zákony. A proto my jsme pro rozšíření působe, působnosti této směrnice na další oblasti, protože je jasné, to například u těžařských firm, u těch vlastnických firm, ale je jasné, že k tomu dochází ve finančním sektoru, e, že například u zprávy e, přístavů v Africe to je něco podobného, takže všude bychom e, se na to měli zaměřit, neměli bychom tedy omezovat transparentnost na pár sektorů. A za třetí je zapotřebí, abychom měli kritéria umožňující skutečnou transparentnost. Podívám-li se na pozměňovací návrhy pana Wolfa Klince, jsou to určitá kritéria, která už jsou v pozměňovací návrhu 23. Ale já tam teď nevidím ty fiskální prvky. To bylo v návrhu komise, ale ehm, bylo by zapotřebí, abychom měli hrubý zisk nebo ztrátu před zdaněním, ale také abychom věděli další ehm, údaje abychom umožnili skutečnou transparentnost. Souhlasím s těmi, že eh, není eh, možné Eh, aby nám eh, informace neposkytovaly ty velké eh, podniky, protože oni využívají svoje plánování daní, svoje, op, svoje optimalizaci daní, ale my se k těmto informacím nedostáváme. Je omezené jejich prosalkování na veřejnost. Sp- jakým způsobem se mají získávat tyto informace? Mají být všechny v těch veřejných výkazech, nebo to má být poskytováno jen daňovým zprávám patřičným, aby nedocházelo například k narušování konkurenceschopnosti s jinými podniky v rámci Evropské unie? takže jakým způsobem se budou poskytovat ty informace. Zda to bude eh, těm daňovým zprávám, anebo zda to bude ve veřejných eh, výkazech. A pak je tu další otázka, eh, která už byla zmíněna. Změny limitu pro malé a střední podniky. Všichni jsme se na tom shodli, že zde existují tři kritéria, které se můžeme držet a ta, tyto limity by zde měly být podle mě zachovány. A pak je tu pozměňovací návrh pana Wolfa Klince, který se týká, tedy to je také pozměňovací návrh 23, kde se hovoří o podmínkách, aby výkaz, kdy tedy výkaz se má stát povinným. Opravdu nemáme zájem o to, pokud tento text bude aplikován, abychom předešli arbitrážím, abychom eh, posk... Eh, pokud tedy nechceme poskytovat práci dalším jako advokátům a auditorským společnostem, měli bychom předejít právním eh, následkům. Ano, samozřejmě Eh, vždy eh, lze diskutovat o tom, jakým způsobem lze vytvořit nějaký právní subjekt nebo za jakých eh, podmínek se dá ustanovit nějaká ceřiná společnost. Takže třeba bychom jasně stanovili, za jakých podmínek se tedy mají zveřejňovat ty dodatečné výkazy. Jinak tedy eh, už uvedla několik poznámek Serpa ke své zprávě a já s nimi souhlasím. Next on the list is... Další je uh, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Dvě směrnice o účetnictví, o individuálních výkazech a o konsolidovaných výkazech, což jsou od roku eh, um, od 80. let a od té doby eh, došlo k mnoha dalším požadavkům na informovanost ale to je takový sendvič, který má spoustu vrstev a proto se obtížně konzumuje. Je zapotřebí, aby aby určitým způsobem se posouvalo společně, protože eh, dochází k tomu, že zde je obrovské množství pravidel, které musí splňovat malé a střední podniky. A to by mělo být jedno zrušení. Kromě eh, toho snížení administrativní zátěže bychom eh, se měli zabývat jako komise také porovnatelností a jasností finančních výkazů a nárůstu transparentnosti v těžebním eh, průmyslu. Dnes se omezím jen na pár poznámek, které se týkají postoje pana eh, Klince. Souhlasím se pravodajem, že je důležité. Můžete prosím zpomalit, eh, um, žádá pan předseda. Souhlasím se eh, s pravodajem, že je důležité, aby byly stanovené, eh, stanovené jasná pravidla pro celou EU ohledně zveřejňování finančních výkazů. Například pan Klinc vidí ještě další možnosti než komise co se týče snižování administrativní zátěže. Mě to nepřekvapuje, pan Klinc je člověk, který zná věci přímo z terénu. Do určité míry komise chce zrušit tu e, opcionalitu v jednotlivých členských státech. Ale na druhé straně bychom se měli snažit tedy snižovat administrativní zátěž. Tak na to je třeba dbát. E, pak se jedná o e, velice citlivou otázku spočívající v platbách vládám. Ano, všichni si přejeme, aby podniky v těžebním průmyslu eh, jednaly jasně a transparentně, ale také chceme hájit konkurenceschopnost evropských podniků eh, proti podnikům, které nepocházejí z OECD. Eh, například podnik, který je v Číně, by nemusel takto podávat výkazy své vládě a ten, proto takováto firma by se mohla rozhodnout, že od nás se přestěhuje do země, která nežádá takovou transparentnost. Toto je eh, legislativa, která eh, k níž vybízí nevládní organizace. Ale do jaké míry se nám počak to sníží korupci? Pokud boj proti korupci je cílem, pomůže tento legislativní nástroj k, jejímu, k dosažení snížení korupce, když budeme mít výkaz nebo zprávu o každé platbě, tak se nerozumím všechno o příjemcích. Například jeden z největších majitelů půdy v Brazílii je prezident Angoly. A Angola vyváží ropu. Jak se podíváme například na, e, na e, zprávu z Totalu, o platbě z totalu, když zjistíme na závěr, že ty prostředky byly využity angloskou vládou. E, my víme, komu peníze půjdou, ale nevíme, co s nimi udělají, jak s nimi budou nakládat. To jsou tedy otázky, které si musíme klást. Není to ani žádná záruka efektivity. Navíc to může způsobit e, dodatečnou zátěž pro podniky, nedosahuje to e, toho cíle snižování korupce. Takže to je dobrý úmysl, Nicméně nemusí to pokaždé vést k dobrému výsledku, který byl eh, původním cílem. Proto bych chtěl navrhnout, pane předsedo, aby se pan navrhovatel podíval bedlivě na cíl eh, eh, celého tohoto stanoviska a možné nástroje, které jsou k dispozici a sladil je, protože jen kvalitativní legislativa může zajistit, že bude legislativní akt skutečně fungovat a nebude jen uspokojovat eh, naši morální cítění. Last is eh, Miguel Portas. Miguel Cortaš, prosím. Pan Cortaš tady není, dobře. Takže přejdu na druhý seznam. Já sám jsem tam hned na prvním místě. Poté pan Hadlun a další řečníci, prosím. Uh, well, Sven could take the, and then, yeah, note him down. The uh, non-trans. Takže pokud jde o netransparentní prak praktiky, které se týkají daňových eh, úniků a transferové ceny, špatné nastanování, nastavování transferových eh, cen je samozřejmě špatnou záležitostí, eh, protože to narušuje trh v okamžiku, kdy firmy začnou používat takovéto napůl umožněné postupy ve třetích zemích. A proto vítám tedy vykazování podle jednotlivých zemí, ačkoliv tento problém je rozšířený hlavně v některých eh, oblastech, eh, tam, kde jde zejména o těžbu přírodních zdrojů ve třetích zemích, tak se firmy snaží, tak je dobré se eh, mm, zaměřit na to, abychom rozšířili tuto působnost i na netěžařské sektory a kotované i nekotované společnosti, ale připouštím, že těžařský průmysl je jedinečný, protože historicky byl vždy ve středu značných politických nepokojů, alespoň v rozvojových zemích a když vezmeme v potaz skutečnost, eh, že těžební průmysl eh, už je eh, středem směrnice o transparentnosti a té iniciativy EITI o transparentnosti, kde se řeší konkrétně otázka těžby přírodních zdrojů důležitých pro společnost, tak si myslím, že bychom měli také uznat to, že tento průmysl, tento sektor má eh, velice specifickou roli a nerozmělnit to rozšířením na další eh, společnosti, další odvětví. Standardy pro společnosti, které eh, jsou, by měly být takové, aby vykazovaly své platby a vlády by měly mít povinnost vykazovat příjem takovýchto plateb. To by mělo zůstat standardem. Já například eh, jsem dostal um, informace o afrického biskupa v Tanzánii, který uvádí, že korupce eh, v této oblasti stojí Afriku nejméně 150 miliard dolarů. A já tedy jednoznačně tyto dvě zprávy vítám, protože směřují k navýšení etických standardů eh, v podnikání. Speaker... A dalším řečníkem je Karl Hagland. Klint eh, se vyjádří za něj. Karl tady bohužel dnes není, takže mě požádal, abych vystoupil jeho jménem a připravil mi tady písemně své prohlášení, které vám teď přečtu. Takže eh, Karl podporuje zvýšenou harmonizaci transparent, transparence a také snížení neúměrné administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky. Karl tady odkazuje dále eh, na to zrušené čtvrtletní vykazování, které velice vítá. Kromě toho také podporuje navržené rozšíření působnosti, také na vykazování finančních nástrojů používaných eh, Eh, holdingy, ať už jde o nejrůznější druhy derivátu, deriváty vypořádávané v hotovosti a tak dále. Eh, hovoří také o tom, že je třeba být opatrní, pokud jde o sankce. V zásadě je pro harmonizaci sankcí, ale má pochyby o některé mm, výše, vysoké výše sankcí, eh, zejména vůči jednotlivcům a měli bychom si dát pozor na rozpor s majetkovými právy. Domnívá se, že o tomto bychom měli diskutovat nadále. I na národní úrovni by to možná bylo vhodnější, protože bychom tak dosáhli úměrnějších eh, eh, sankcí a opatření. Víme, že naše trestní právo se značně liší v jednotlivých členských státech, takže vzhledem tomu, že neexistuje jednotné evropské trestní právo, tak ehm, je těžké se pokusit eh, implementovat plně harmonizovaný přístup a Karl na závěr zdůrazňuje některé záležitosti, které jsou důležité, například vykazování podle jednotlivých zemích. E, toto vykazování vítá. E, Říká, že e, tady jsou ovšem rozpory ohledně toho, jak by mělo toto výkaznictví vypadat, ale je to nástroj proti korupci, což je nesmírně důležité, ale je tady několik aspektů, které ještě musíme dále prodiskutovat, například definice, limity, o tom už tady dnes něco zaznělo. Také musíme uvést, jaký pladeb se to bude eh, týkat eh, a jak je to v souladu s národním právem. Pak je třeba také zajistit rovná pravidla hry pro všechny. Já si myslím, že toto je v podstatě eh, vše, co chtěl Karl eh, zmínit. Zmiňuje se také o té iniciativě pro transparentnost těžebního průmyslu. Přeje si, aby tato iniciativa EITI eh, se maximálně rozšířila. A myslím, eh, sám osobně si myslím, že je skandál, že žádná evropská země, země EU se doposavat k této iniciativě nepřipojila. Děkuji, pan Kigold, jménem Zelených. Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych připojil několik poznámek k té směrnici o účetnictví. A do, na doplněnou k tomu, co Kalfokan už řekl, obsahuje návrh směrnice ve zlepšení, které samozřejmě vítáme, také některé prvky, které přinejmenším v části členských států eh, mají velice sporné dopady na malé a střední podniky. A jsou to dva, tři body, o kterých bych se rád zmínil. Za prvé je to článek E, Tam je to tak, že současné znění tohoto článku šestřenským států otevírá možnost volby pro vyhodnocování investičního, majet, investičního majetku. A tato možnost pro uživení to nepovažujeme za smysluplné, protože Eh, tomu by se mělo zabránit ve všech střech, protože malé střední podniky v malých podnicích je to nevhodné. A také tady je, také v tom novém ohodnocení, to nové hodnocení také nemá žádné opodstatnění. Jsou tady eh, tedy ten přístup k základám vyhodnocení, které dává možnost protože to snižuje možnost porovnatelnosti vzájemné. A mělo, taky by to mělo znamenat, že maximální volativní zisky by mohly být, eh, eh, být, být vypláceny na vrendách. A k tomu že dále přistupuje, že nové hodnocení vždycky spočívá na hodnocení, které neodpovídá, které nevyplývá ze skutečné realizace prodeje a, ty, a vzdor uznávaným metodám to vede k tomu, že různí experti docházejí k různým výsledkům. Z našeho pohledu by vyhodno, vyruši, zrušení tohoto článku bylo lepší a pokud by to nebylo možné, tak v takovém případě by se mělo nejpříjmenším postarat o to, aby nové rezervy byly e, blokovány proti výplatám dividend. A potom článek 7, e, tady se um- tady se jedná o kategorie, které se týkají vyhodnocování finančních nástrojů, a sice v, které umožňují tzv. fair value. A sice v rámci zhodnot, v těch argumentech článku 7 vyhodnocení fair value přináší velká rizika a především to může vést k tomu, že zisky a ztráty budou nestejným způsobem pojednávány. A z tohoto důvodu i bychom se domnívali, že by bylo pro malé a střední podniky zapotřebí tento článek vyškrtnout. A potom vyšel článek 42 eh, návrhu. Zde v čísle 2 na neurčitou dobu eh, jsou tři legislativní oblasti, které jsou předávány komisi v rámci aktu přenesené pravomoci. A z našeho pohledu eh, to může, to můžeme připustit pouze se lhůtou. A vždy se, má, se, má to být opatřeno review close a nebo by se to mělo naprosto vyškrtnout. Rádi bychom o tom vedli diskusi. A právě s tebou, Wolfe, jak je možné udělat tak, že tyto respektiv, respektivní články, které by, jak to udělat, aby tyto články neměly negativní dopad na malé střední podniky a já doufám, že právě u vás nalezneme pro tyto myšlenky otevřená vrata. Děkuji. From VCR. Děkuji za EKR, není pan Kamal. Děkuji. Já vítám stejně jako ostatní tuto iniciativu komise zlepšit směrnici o transparentnosti. Myslím si, že je na čase, eh, abychom řešili otázku eh, cených eh, papírů a celého tohoto trhu v rámci směrnice o transparentnosti. Jsem také eh, rád, že posílíme pravidla, pokud jde o eh, informování o podíle s hlasovacím právem a rozšíření působnosti na další finanční nástroje, jako tom mluvila paní zpravodajka. A kromě toho souhlasím také s eh, informováním o derivátech vypořádávaných v hotovosti. To je velice důležité. Když eh, jsme se o to pokoušeli v roce 2009, eh, tak eh, tehdy se argumentovalo proti tomu, ale myslím si, že ty argumenty nebyly dostatečně podložené. Také jsem velice rád, že komise navrhla zrušit požadavek prohlášení, ohledně prohlášení managementu. Já vím, že Řada ehm, malých a středních podniků měla problém s naplňováním tohoto mm, požadavku. Navíc eh, tyto zprávy eh, některé podniky mm, zpracovávají, zpracovávají je dobrovolně velice často a myslím si, že jako povinnost by toto být nemělo. A pokud jde o sankce, tak doufám, že můžeme eh, akceptovat to, že národní úřady budou postupovat dále, pokud se tak přejí jinak nejsem pro maximální harmonizaci, byl bych rád, abychom na národní úrovni měli manévrovací prostor. Také mám určité obavy o automatickém pozastavování hlasovacích práv, protože mi to přijde jako příliš kategorický nástroj. Spíše bychom měli situaci řešit individuálně a ne automaticky pozastovat hlasovací práva. Spíše bychom měli za, angažovat regulační úřad, který si požádá o vysvětlení ze strany společnosti a tak podobně. A poslední věc, kterou bychom neměli měli přehlížet, je vykazování podle jednotlivých zemí pro těžební průmysl. Já si myslím, že tady bychom si měli dát eh, tu možnost, že rozšíříme toto na další eh, sektory. Já nejsem proti tomuto eh, rozšíření. Především mi totiž jde o maximální transparentnost, ale chci správně nastavit tu rovnováhu, jako, tom říkal, jako to mluvil pan Klinc, že by to mohlo vést k větší administrativní e, zátěži, ale možná, že ta zátěž není příliš velká, ale abych se mohl rozhodnout, e, přeji si jasné posouzení e, dopadu, abychom se nemýlili, aby nový požadavek neznamenal nadměrnou eh, zátěž. Možná bychom si tam měli dát doložku o přeskumu a posoudit tuto záležitost po několika letech eh, znova. A můžeme tedy zvážit to rozšíření na další sektory, na těžební průmysl, ale musíme znát všechny eh, dopady Toto vše musíme řešit eh, v souladu s směrnicí o účetnictví. Já se těším na další eh, diskuzi a také chci poukázat eh, na to, že tady několik takových širších kontextuálních záležitostí. My teď tady neřešíme samozřejmě problém úplně globálně, možná, že nezahrneme všechny společnosti, jak tady zazněl ten odkaz na ty čínské těžební společnosti, ale eh, myslím si, že bychom měli být eh, připraveni eh, zaplatit určitou politickou cenu. Pak chci ještě říci, že před několika lety jsem vyučovala na univerzitě a Využi, vyučovala jsem také o korupci a zmiňoval jsem také vnímání korupce. to, často se předávají různé motivační platby, platby velice individuální. A řada studentů mi říkala, že toto jsou imperialistické um, způsoby um, podnikat, podnikání, ale co když eh, ta korupce má podobu velkého pohostinství, to už není korupce, nebo je to korupce. Musíme tu korupci vnímat vždy ve svém prostředí. Já vnítám transparentnost, hlavně utěževního prostředí, ale zase říkám, buďme opatrní, pokud jde o vnímání zbytku světa, vnímání korupce, mě už několikrát řekli zelení, abych nemluvil eh, jenom o rozvojových zemích v tomto eh, kontextu. Já tedy vítám, že najednou se zelení také zajímají o rozvojové země a že eh, navrhují politiky pro tuto oblast Měme na paměti, že věci možná zvenku nevypadají úplně stejně jako zevnitř. Mrs. Um, uh, Sanchez Presedo. Paní Sanchez Presedo. Muchas gracias. Ya ha habido... Děkuji, ano. Už několik lidí zde vystoupilo, já bych měl komentáře, velmi stručně tato iniciativa se ubírá správným směrem. To se malých a středních podniků týče, tak se domnívám, že beze všeho můžeme jít tímto směrem ke snížení administrativní zátěže. K tomu se můžeme připojit a schválit to. Ale na druhé straně si musíme vědomit, že tady existují také určité hranice. Tedy, jak jsem řekl, budu stručný. Ta, to, ta iniciativa jde správným směrem a co se týče mojich středních podniků, tak samozřejmě sdílím cíl zjednodušení, avšak domnívám se, že je stejně tak zapotřebí, abychom tady se stanovili určité meze. Tak, abychom byli schopni také mít na statistické a makroekonomické údaje, tak abychom měli celostní obraz o těchto malých a středních podnicích. A tady v žádném případě nesmí být vytvořena nedostatečná transparence, protože to by poškodilo společnému trhu. A co se týče těch specifických, z toho specifického výkaznictví, tak to už je cíl, který byl předmětem jednání o tom dovedeném balíku. A všichni zpravodaji a zpravodajové a také stínoví zpravodajové zastavili názor, že je to požadavek, který jde hodně daleko a že zde musí být také dané možnosti výjimek. A v tomto smyslu se domnívám, že některé z těch otázek je třeba vidět také z tohoto pohledu, úhlu pohledu. Stejně tak musíme zabránit tomu, abychom, abychom aby, aby, abychom, abychom iniciovali změnu legislativy ve třetích zemích, které by potom vedly také k nedostatečné transparenci. Děkuji. Speaker. Ještě někdo si přeje promluvit, žádáte o slovo? Možná komise, zde má zástupce, který by chtěl promluvit. Thank you, chairman. Děkuji, pane předseda, jsem Ron Hoyren z DG pro vnitřní trh. Děkuji za tuto příležitost, děkuji zpravodajům, stínovým zpravodajům za všechny uh, projevy a je opravdu zajímavé toto výkaznictví zemi po zemi. Neměli bychom ale ztratit eh, ze zřetele, že ten návrh má za cíl zjednodušit situaci a to je mnohem důležitější než eh, otázka výkaznictví po jednotlivých zemích. Eh, jak pan Klinc a vy jste vyjádřili, jedná se o zásadní zjednodušení, které může usnadnit život alespoň pěti milionům malým podniků v Evropě. Zejména právě teď v krizi je to důležité. Harmonizované eh, limity a delší eh, období, za které se budou poskytovat výkazy, tak to můžou eh, pomoci. Na jedné straně se snažíme získat tu zásadní informaci, protože všechny tyto podniky potřebují být transparentní, poskytovat informace například státům či bankám. A na druhé straně je zapotřebí Eh, také se vypořádat s tím, že je zde celá řada uveřejňovaných údajů, eh, které se názem mohou překrývat a podniky se ptají, proč to vlastně máme dělat. Takže vám chci poděkovat za tuto dnešní diskuzi. Já jsem chtěl hm, pohovořit o podstatě celého návrhu a já děkuji za podporu z vašeho výboru. Co se týče SPRL, to není eh, jednoduché téma. Z vrtulníku bych řekl, ano, chceme mít eh, elektronický formát výkaznictví, jsme v moderní době a eh, proč by všechno nemohlo být elektronicky, tedy i výkaznictví. Problém v této směrnici spočívá v tom, že to je směrnice, kterou je třeba implementovat v 27 členských státech. Takže je tu 27 jednotlivých prostředí, proto potřebujete také 27 různých taxonomií neboli eh, definic eh, jazyků, ve kterých se budete vyjadřovat. Dokážete si představit, jak složitá je to situace a jaké náklady by to všechno přinášelo. Já nejsem proti principu jako takovému, ale eh, opravdu bude velice komplexní tento úkol, velice složitě dosažitelný a já vím, že se tím pořád zabýváme, chceme mít co možná nejlepší informace, které budou vstupovat do systému, ale eh, mnozí lidé a také eh, mnohé podniky k tomu mají eh, velké výhrady. Co se týče výkaznictví po jednotlivých zemích, cílem návrhu ze strany komise, a v tento návrh my opravdu věříme, jak víte, je bojovat proti korupci a špatné zprávě ve třetích zemích. Protože tam vznikají ty, ty, ta černá místa, černé díry. Ano, je tam skutečný problém, my si to uvědomujeme a jednáme tedy o veliké, velikém objemu finančních prostředcí, prostředků. My hovoříme tedy o AT a Chceme to zašlenit do evropských právních norm, tak, abychom mohli bojovat proti korupci ve třetích zemích a e, Spojené státy chtějí učinit přesně to samé, třeba že e, s trochu jinými okolnostmi a aspekty. Takže hovoříme o těch limitních hodnotách, e, chceme, aby celý tento systém byl efektivní a aby byl funkční. Ve stanovisku pana Klince nacházíme ještě další cíl, což není cíl, který předložila komise, a to je vytvořit transparentnost ve třetích zemích, ano, ale my také chceme vytvořit transparentnost na úrovni našich vlastních podniků. Nejen u těžarských podniků, ale ve všech eh, sektorech, eh, ve všech nadnárodních podnicích, pokud tomu dobře rozumím. Takže v podstatě by to znamenalo, že banka Paribas by musela předložit eh, zprávu o 24 zemích, Siemens ze 100 zemí. K čemu? Aby bojovali proti daňovým únikům? Samozřejmě. Nikdo se mm, proti tomu nemůže nějak postavit a my jako komise také eh, stojíme za tímto záměrem a také se tím zabýváme v našem hodnocením dopadu. Ale otázkou je, zda jít právě touto cestou, zda je to eh, efektivní, protože zda tedy cestou finančního výkaznictví skutečně předejdeme eh, vyhýbání se daním. Naším závěrem bylo, že tu jsou mnohem přímější a jednodušší, eh, snadnější nástroje než eh, finanční výkaznici například eh, lepší spolupráce s daňovými zprávami, boj mm, proti daňovým rájům, posilování administrativních schopností v třetích zemích. To všechno jsou nástroje, které pravděpodobně jsou mnohem přímější takže eh, k tomuto, mm, k tomuto prvku se vyjadřujeme tedy opravdu eh, s výhradami. Eh, mnoho řečníků už uvedlo, že pro komisi bylo velice důležité vytvořit jednotné hrací pole. Spojené státy a Evropské společenství v rámci této iniciativy se snažilo dojít určitého kritického množství a být z toho dál. Tento návrh, který nyní předkládá pan Klinc, ukazuje, že je zapotřebí dbát na citlivost informací, na konkurenceschopnost a neměli bychom se dostat do izolace, protože my eh, bychom podle tohoto návrhu šli mnohem dál než jakákoliv jiná další velká ekonomika. Takže to je pro nás eh, taková, mm, taková další potíž. A pak je to otázka těžářských eh, Podniku, to je pravda. 10, 20, 50 HDP v některých zemích pokrývá právě toto. Eh, musíme ale velice bedlivě přeskoumat, jaké jsou eh, náklady a jaké jsou zisky eh, z takovýchto závěrů a z takovýchto směrů, které se zde navrhují. Tak to je všechno třeba zvážit. Děkuji a nyní předám slovo zpravodajům, eh, aby mohli přednést své závěry. Ja, vielen Dank, Herr, Herr ano, děkuji, pane předsedající. Tedy zaprvé děkuji všem stínovým reportérům, eh, zpravodajům za jejich poznámky a podněty. Eh, vyrozuměl jsem z toho, že v zásadě, co se cíle týče, co se toho, co dosáhnu, toho, co se chceme dosáhnout, jsme si velice blízko. Samozřejmě, že v té či oné otázce je třeba ještě to či ono vyjasnit. To, co jsem navrhl, tedy ty limity, zda jsou správné, těch 5, 500 milionů, 25 milionů a tak dále. To jsou věci, o kterých musíme ještě jednotlivě diskutovat a s tím či o ním představitelem z praxe, tady budeme muset spolupracovat. Avšak jedna věc je mi jasná, protože jsem v minulosti, než jsem se stal politikem, více let působil také v investiční oblasti, tak samozřejmě každý projekt z hlediska managementu je eh, je spočítá, co týče nárek, co týče eh, investičních nákladů a výdej a tak dále. To se dělá. Samozřejmě to je úzus, je to standard a jestliže představitel příslušného průmyslu se domnívá, že by to znamenalo příliš mnoho dodatečné náročnosti, tak já osobně ze své zkušenosti tomu vůbec nerozumím protože my jsme u každého projektu vždy přesně všechno zaevidovali a spočítali až do poslední desetiny čárky a do všech prvků a všechno jsme si to spočítali pro management. Všechno jsme to připravili pro management, skutečně naprosto transparentně. Je to otázka etická, samozřejmě, ale nejen. Ale právě proto tento projekt také chceme eh, dovést do úspěšného konce. Nepřejeme si, jak jde mít more over stretch, to bez toho v žádném případě, ale rozhodně nemůžeme od samého počátku říkat, že to, co se děje, je v zásadě petitesa, a to znamená, se tím vůbec nemusíme zabývat. Ne, naopak, skutečně. Je tady, jde tady o spoustu peněz, o spoustu peněz, které nepřicházejí tam, kam přicházet mají. A když přijde někam nám, tak se určitě nesprávným způsobem používá, ještě to je sporná otázka, ale to není to, čím bychom se zde měli zabývat. Tedy o co jde? To, co řekl pan Kiko ještě, co se týče těch výjimek, respektive odstranění národní možnosti volby. To je věc, která je známa. Ten problém je znám. Tedy to hodnocení investičního majetku podle IFS anebo podle příslušných národních předpisů v Německu používáme k tomu e, obchodní zákonník. A jestliže by se toto změnilo, tak v takovém případě by vznikly problémy. A proto jsem na začátku poukázal na to, že k tomu zřeknutí se národních možností volby vnímáme jako zásadně pozitivní, ale vnímáme také, že to nevždy bude, nebude spojeno s těžkostmi a že to také může způsobit určité dodatečné náklady. A proto si umím skutečně představit, že tento článek 6 nebo 7 buď vyškrtneme, anebo nějakým způsobem budeme modifikovat. A ještě, co se týče toho, co řekla komise. Je známo, že komise eh, kritizuje ty Eh, eh, reporty podle, podle národních předpisů. Já jsem uvedl ty příklady Bosch a Siemens a pro mě je nepochopitelné, proč skutečně bychom neměli eh, sem zahrnout také jiné mezinárodně působící hospodářské subjekty, protože pokud chceme bojovat proti korupci, tak to není, nemůže být omezeno pouze na těžební průmysl. A proto i nadále se domnívám, že bychom měli vyvinout úsilí a jít tímto směrem dál tak to samozřejmě bude vyžadovat ještě mnoho diskusy. A poslední, kterou mám na srdci, a tady domnívám se, že souhlasím s komisí, totiž, že evropský průmysl se tím dostává do určité konkurenční nevýhodnosti, ale ale na druhé straně musíme takto postupovat v Evropě, protože jiní to budou, muset se dělat také, ale akorát možná později. A co se týče toho stínového reportu, tak se domnívám, že eh, zaprvé budeme potřebovat určitou přechodovou lhůtu, jestli, to budou stačit, jestli na to budou stačit, bude stačit 6 let, to si nejsem jist, to nevím, ale žijeme v době, kde mnohé věci se už dělají elektronicky a proto bych považoval za fatální, kdybychom jenom protože to je spotřebo, je to spojeno s určitými problémy, kdybychom se tohoto projektu od samého počátku zdávali. To bych nepovažoval za správné. A jinak, a to je to poslední, co jsem chtěl říct, u, u, u, toho, report, u toho národního reportingu, tak mezinárodní podniky, i když existuje v formě joint venture, anebo když to nejsou právně samostatné jednotky, tak přesto přirozeně samozřejmě ta čísla mají. Tam, kde koncert, který, dejme tomu, aktivně působí ve stovce zemí, tak dejme tomu, bude mít v 50 zemích samostatné jednotky, tak kromě toho stejně má oficiální výroční zprávu, takže to není vůbec, žádno, vůbec spojeno s nějakou s nějakou eh, mimořádnou administrativní náročností, dá se také informace o jednotlivých zemích, ve kterých působí. A rozhodně v tom eh, management reporting systému je vše, jsou všechna tato data, která jsou pod, zapotřebí k tomu, aby jejich výkaznictví bylo transparentní. To znamená, nejsem přesvědčen o tom, že tady je nějaká dodatečná náročnost. Nýbrž Jde pouze o to, aby data, která stejně jsou, byla dána k dispozici. A to je právě ona kritická otázka. Děkuji. Uh, yes, sir. First of all, thank you. Uh... Děkuji. Děkuji všem za vyjádření a za návrhy a náměty. Já bych se omezila pouze na eh, tu problematiku vykazování podle jednotlivých zemí, protože tady se názory různí. Za prvé, eh, už je to i v pozměňovacích návrzích, je velice důležité, abychom si jasně definovali projekt. Vím, že to asi nebude problém, alespoň interně pro společnosti, protože ty musí vědět, co to pro ně projekt znamená, musí to mít interně definováno pro účely účetnictví. Ty informace jsou tedy vlastně jasné, jsou samostatně vedené a společnosti mají k dispozici. Další věc se týká toho, že třeba eh, získat podstatu informací, vys pozměňovací návrh 2 a to už se týká, netýká jenom eh, zisku před zdaněním, ale také skutečné výše eh, zdanění a celkovou výše pladeb, které jsou poskytnuty, eh, poskytnuty vládám. v rámci vykazovaného období. A tady je problém eh, opravdu v podrobnostech, protože je třeba nastavit jednotný soubor pravidel pro výkaznictví a je třeba o tom také informovat v rámci výročního vykazování, aby to mělo nějaký smysl pro investory. Pokud jde o to, že eh, ta iniciativa EIT je, eh, je dobrá, tak eh, já bych tomu chtěla říci, že tady jde čistě o to, aby se zveřejňovalo roční účetnictví tím, aby se navýšila transparentnost pro všechny, pro úřady, ale samozřejmě předně pro investory. Na jedné straně jde o ochranu investorů, protože tím vlastně umožňujeme, aby investoři lépe pochopili dlouhodobou udržitelnost či naopak rizikovost určité společnosti. A myslím si, že toto je v zásadě přijímáno. Pokud jde o vyjádření komise ohledně použití dalších nástrojů, tak tady je e, problém v tom, že chudí jsou hm, těžko konkurenty, takže Eh, těžko žádá po rozvojových zemích, aby poskytovali všechny informace a oni to mnohdy samozřejmě často takto mm, neposkytují a využívají jiných mechanismů, aby mm, si získali určité příjmy a proto je potřeba předně nastavit eh, rovná pravidla hry pro všechny, včetně rozvojových zemí. Pokud jde o limity, znovu se k ním dostáváme, tedy k té výši limitů. Tady jde o definici správné nastavení, aby to nevedlo k velké zátěži. Já na základě své zkušenosti eh, tvrdím, že společnosti již nyní mají všechny informace k dispozici a že mají své účetní, mm, účetní a odborníky, kteří schromažďují tyto informace například eh, o transferových cenách, eh, daních a tak dále. Samozřejmě, že toto je všem legální. Ty informace k dispozici jsou a jde jenom o to, aby se zveřejňovaly chceme, aby veřejnost a investoři eh, si mohli sami udělat úsudek. A proto na tom pořád tak eh, trvám. Eh, přeji si, aby ty mezinárodní limity nebyly tak vysoké, aby to nebyla příliš velká zátěž. Pak jsou tady spíše politické záležitosti a to zda to bude představovat problém pro evropské firmy. Pokud se na to podíváme takto, tak ano, ale to platí i pro podpis úmluvy eh, organizace práce o tom, že nebudeme používat dětskou práci. To, že myslím si, že je potřeba eh, nastavit určitá pravidla, určité limity, určité mechanismy pro společnosti, pro firmy, pokud eh, chcete udržet konkurenceschopnost. A protože ten problém je hlubší a větší u, těže, u těžerského průmyslu, měli bychom možná začít u jiných odvětví, kde ten dopad na konkurenceschopnost bude mnohem menší. Takže začněme tam u jiných odvětvích a postupně eh, teprve přidejme těžařský průmysl. A co se týče tržní ekonomiky této koncepce, tak na tom je hezké, že mm, vede vždy mm, k zisku pro někoho. Otázkou zůstává, komu, u koho nakonec končí ten zisk, kdo si přejeme, aby nakonec ten zisk mm, získal. Je potřeba, aby byly dodrženy určité etické standardy a pak samozřejmě ty firmy mohou fungovat ziskově a vydělávat se své peníze legálním způsobem. Pan předseda, děkuji. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak termín je do 24. dubna. 30. května budeme diskutovat o zprávě, hlasovat 18 června a na plenární zasedání se to dostane v červenci. Děkuji. A dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání, je to rozšíření zeměpisné působnosti EBRD na jižní a východní středomoří. Spravodajem je Slavy Binev. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové, Jenom velice krátce k této zprávě. Evropská banka pro obnovu a rozvoj eh, byla vytvořena v roce 90 eh, po pádu komunistických eh, režimů s cílem pomáhat zemím při přechodu k tržní ekonomice. Loni jsme byli svědky eh, arabského jara a Rada guvernérů se jednomyslně rozhodla, že eh, schválí geografické rozšíření působnosti banky o projekty eh, mimo současné oblasti působnosti. Já bych tomu chtěl říci, že mezinárodní společenství včetně členských států, komise a dalších evropských institucí, vyzvalo EBRD, aby ekonomicky reagovaly na politický vývoj eh, v jižním a východním středomoří. Já si myslím, že Evropská unie by měla umožnit EBRD působit i v tomto regionu. Cílem EBRD eh, je stále totéž. Banka by měla rozvíjet podle měnící, se rozvíjet podle měnícího se prostředí a jižní a východní středomoří, myslím, ukazuje eh, svoji touhu po demokracii. Tamní lidé bojují za svá práva, jsou velice motivováni rozvíjet se také ekonomicky. Evropská unie dala politickou podporu těmto společnostem a jejich eh, cestě k demokracii a tak se domnívám, že bychom neměli eh, zůstat lhostejní a měli bychom umožnit EBRD eh, e rozšířit svou působnost. V dubnu roku 2011 parlament ve svém usnesení o politice sousedství vyzval EBRD, aby rozšířila svou zeměpisnou působnost také na jižní a východní středomoří. Jedno z témat nadcházejícího summitu G20, který se bude konat v polovině května letošního roku, bude také eh, tato otázka zeměpisného rozšíření a tak schválení Evropské unie, pokud jde o rozšíření EBRD, mm, bude to krok, který podpoří eh, dosavadní sliby týkající se arabského jara. Ještě bych chtěl zdůraznit, že během první výměny názoru někteří kolegové poukázali na obavy, které také sdílím. Hlavní obava se týká efektivity a transparentnosti činností EBRD. Politické režimy v těchto mm, nových eh, zemích, včetně otázek lidských práv, eh, Předělování zemí ve třetích zemích v době, kdy samotná Evropská unie se potýká s krizí, to vše poukazuje eh, na obtíže takovéhoto projektu. Nechceme Eh, podporovat projekty eh, utlačujících vlád. To je samozřejmě jasné. A v neposlední řadě, jakožto zástupce země, kde EBRD eh, v současné době působí, budu žádat záruky, že rozšíření mandátu nebude mít negativní dopad na aktivity v této banky v jiných regionech působnosti. Myslím si, že je vhodné řešit tento problém Eh, tak, jak ho naznačuje tato zpráva, abych to schrnul, EBRD eh, se eh, zavazuje k velice důležitým věcem. Za prvé jde o geografické rozšíření o jižní a východní středomoří a o to, že by se toho mělo dosáhnout, aniž by bylo potřeba navyšovat kapitál. Za druhé, EBRD zváží konkrétní politickou situaci v tomto novém regionu a za třetí nové projekty by neměly mít dopad na stávající závazky v současných zemích, kde EBRD působí a e, rozšíření působnosti bude e, prováděno v koordinaci s dalšími mezinárodními měnovými institucemi, včetně Evropské investiční banky. Já eh, doufám, že všechny tyto problémy se nám podaří díky této zprávě vyřešit. Nicméně si uvědomuji, že Evropský parlament jakožto instituce by měl dát eh, jasný eh, názor, buď to pro nebo proti rozšíření působnosti a já doufám, že s podporou kolegů najdeme mm, správné znění a formulace našich obav a problémů a že zprávu schválíme v tomto výboru ještě před summitem G20 v polovině května. Děkuji. Yep. <clears throat> On the behalf of... Za EPP, Sarisa. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Pane Pinev odvedl velice dobrou práci ve své zprávě. Souhlasím se vším, co uvedl. A možná bychom ještě mohli zdůraznit něco i více. Například zástupci EU e, v řídících orgánech EBRD by měli zajistit, že EBRD bude spolupracovat s dalšími finančními institucemi a dalšími aktéry zaměřenými na pomoci a rozvoji, tak abychom došli e, k vzájemné podpoře e, cílů v těchto zemích. Představitelé EU by také měli usilovat o to, aby auditní výbor EBRD Eh, také eh, tímto způsobem jednal a současně další složky EBRD. Vysvětlující prohlášení pana Bineva také uvádí několik dalších velice dobrých myšlenek, například eh, ohledně rozdílů mezi zeměmi Jižního a Východního Středomoří a postkomunistických zemí, kde tradičně EBRD působí. Možná bychom eh, z toho mohli dát bod úvodního ustanovení, že EBRD by měla být eh, podněcovaná k tomu, aby přijala eh, namírušitý postoj například vůči, nebo v souvislosti s monarchistickými strukturami nebo extremistickými skupinami islamistickými. A mm, já se těším na spolupráci s panem Binevem a také dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji za SAD. George Stan. Președinte, în primul rând, eh, eh, în calitate de raportor din umbră. Děkuji, pane předsedající. Jak eh, stínový zpravodaj své frakce bych se chtěl vyslovit pro rozšíření mandátu banky a obnovu na tyto jižní státy. Domnívám se, že finanční podpora této banky může přispět k hospodářskému vývoji a stejně tak k regionální integraci v jižní a v jižní oblasti. Co si a středomoří gratuluji zpravodajovi k této práci, k tomuto návrhu zprávy. Domnívám se, že technické detailní vyhodnocení hospodářských a politických podmínek v těchto zemích, kde má působit tato banka, to jsou zapotřebí a stejně tak je zapotřebí neustále mít na zřeteli závazky těchto zemí k demokracii. Takové hodnoty jako tržní systém, společenské systémy, více, systém více politických stran a tak dále. To jsou podmínky k tomu, aby také projekty banky měly úspěch. Stejně tak musíme zajistit to, aby elity v těchto zemích nezneužívaly zdrojů korupčním způsobem, což bylo mimochodem předmětem i předchozí debaty. Banka se zavázala provádět tam investice, které budou přispívat které budou v souhladu s veřejným přístupem k informacím, k ekologickým právem, s právem hospodářské soutěže a tak dále. To znamená, projekty musí dodržovat takovéto kritéria. Ti kolegové, kteří byli proti rozšíření působnosti banky, tak těm bych chtěl říct, že Evropská banka pro obnovu a rozvoj v současné době není až natolik naivní, že by podporovala projekty tak jak to bylo někdy v budoucnosti. Ono to přispělo k tomu, že, ve stře, že byla nabídnuta státům ve středně východní Evropě po zrucení komunismu pomoc. Děkuji vám za pozornost. Za zelené zde nikdo není. Said Kamel tedy za ECR. Děkuji. Je zajímavé sledovat zájem, jaký mají zelení o toto téma. Myslím, že by to všichni přítomní zde měli zaznamenat. Vítám eh, eh, to, co uvedl eh, zpravodaj a zejména to, jak pojímá tedy rozšíření působnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj od roku 1991 a já jsem tehdy se zabývala tren, přechodnými ekonomikami ve své doktorské práci. Takže jsem se hodně zabýval právě činností EBRD a musím říci, že eh, tam dokončila svou práci, ale teď vidíme, že, a to je třeba přiznat EBRD, že eh, posilovala přechod k demokracii, takže já vítám eh, rozšíření působnosti Evropské banky pro obnovu rozvoj na jih a východ Středomoří. Ale musíme na to připravit ta správná opatření, správná pravidla, abychom byli schopni ohodnotit nebo zhodnotit to, že finanční prostředky půjdou skutečně na budování mnohostrané demokracie. Musíme být velice eh, obezřetní ohledně našich úsudků, protože považujeme některé zámky, eh, stránky možná za islamistické eh, a podobně, ale je tu celá řada různých názorů na věc, to musíme mít na paměti. Například se podívejme na Egypt, kde Existuje celá řada e, stran, které bychom my ze západu snadno označili za e, islamistické, některé jsou ale pro západní e, a podobně. Ale na druhé straně v Turecku jsou některé síly, které by se chtěly zaměřit zpět na středověký způsob života. Takže bychom měli podporovat pohyb směrem k demokracii a Eh, také podporuji to, aby EBRD eh, e byla více, eh, více se zodpovídala Evropskému parlamentu. Jak Georgios už jasně také řekl, souhlasím s tím, co, se, hm, co řekli zástupci EBRD na poslední schůzi, protože hovořili o tom, že dochází k duplikaci činnosti v některých zemích. Eh, vím, že EBRD měla velice obtížný začátek, došlo k určitému sporu eh, a víme, co se tehdy dělo. Nicméně se podařilo toto období eh, překonat a došlo tedy k obnovenému rozvoji zemí východní Evropy a střední Evropy a podobně by to mohlo pomoci i v jižním a východním středomoří takže podporuji záměr zpravodaje a e, rád budu spolupracovat s dalšími silnými zpravodaji. Mr. Čuntis. Pan Čuntis. Pedre, jicháme είχαμε mě proti si συζήτηση. Děkuji vám. Už jsme e, diskutovali eh, na úvod toto téma a já přijímám jako pozitivní věc to, že zpravodaj do svých pozměňovacích návrhů začlenuje do určité míry i některé obavy, které byly vyjádřeny jednotlivými politickými skupinami. Jednalo se o dvě kategorie takovýchto mm, obav, si myslím. Za prvé to to byly ty, které souvisely s tím, že EBRD v mnoha akcích Eh, které vedla. Eh, došlo k tomu, že to akce šly na úkor životního prostředí. A za druhé se jednalo o idiosynkrezi eh, prostředí, do kterého se má rozšířit tato působnost, jak uvedli kolegové, je velice dobře, že všechny tyto úvahy jsou přijaty k dalšímu přemýšlení, ale chtěla jsem zmínit ještě dalších pár věcí, které nás vyvolává obavy jak nakonec eh, bude, budou zpravovány a řízeny tyto projekty EBRD. Všechny ty politiky, které zde máme, eh, staré politiky, staré politické elity, se nepochybně dostanou k těmto projektům a možná, že to budou titíž lidé, proti kterým bojovalo právě arabské jaro. Za druhé, Eh, spolupráce Evropské unie v EBRD, její začlenění do EBRD, eh, to je věc, kde si musíme dávat pozor, aby tyto jednotlivé mm, činnosti nezakrývaly například eh, příležitost k, k využívání těchto zemí. Evropská unie interně a její zahraniční obchod je eh, samozřejmě eh, v předpolí, eh, je takovým předvojem, ale to chápání tržní ekonomiky, které mělo původně, tedy podle té původní myšlenky, přivádět k demokracii, nyní eh, doznalo i určitých eh, jaksi eh, korekcí, takže bychom to všechno měli brát v úvahu. Paní Luling, myslím, že teď je řada na vás. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych ráda poděkovala zpravodaji panu Binevovi za jeho zprávu. Bohužel eh, zelení, moji spojenci v tomto eh, tématu zde nejsou přítomni. Hovořilo se o věci, která v nás po dlouhou dobu už zbuzuje eh, starosti ohledně EBRD, tedy to je to, že dlouho se očekávalo, eh, jakým způsobem bude spolupráce EBRD eh, se Evropskou investiční bankou. Nyní se tedy hovoří o eh, geografickém rozšíření působnosti EBRD. Pan zpravodaj předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou skutečnou zárukou, tedy nám mohou poskytnout ujištění o tom, jak by to mělo fungovat. Ale Eh, pořád nevedou k tomu, co my bychom si přáli a to, aby činnosti EBRD byly integrovány do činností EIB a abychom měli také právo eh, sledovat, co se děje i v EBRD, což v současné době není. Pozměňovací návrh číslo 10 se mi velice líbil, protože uvádí, že podle rezoluce 134 přijaté 21. května 2011 Rada guvernérů EBRD zdůraznila, že geografické rozšíření mandátu by mělo být provedeno aniž by, o to, aniž by akcionáři museli předložit eh, dodatečný kapitál. Eh, to je absolutně nezbytné. pokud má dojít eh, k geografickému rozšíření působnosti EBRD, a já doufám, že se tohoto principu budeme držet. Měli, eh, už máme dost problémů v Evropské unii na severu Středomoří a země ze jihu Středomoří jsou země, které jsou potenciálně mnohem bohatší než některé členské státy Evropské unie. Chápu, že když jim pomáháme intelektuálně, mm, několi finančně, pokud to tak mohu říci, aby dovedli k žádoucím závěrům eh, arabské jaro. Eh, co se mě týče, je důležité, aby EBRD byla integrována do EIB, protože to by bylo dobré řešení. To současné překrývání činnosti přináší obrovské náklady, náklady, které nemůžeme obhájit. V tuto dobu všichni dobře víme, že bychom měli snižovat náklady na administrativu, nikoli je navyšovat. Proto tedy děkuji panu zpravodaji. Uvidíme, jaké další pozměňovací návrhy ještě můžeme přinést nebo navrhnout, ale chtěla bych říci, že eh, si nemyslím, že dobrým řešením geografického rozšíření působnosti EBRD by bylo právě toto, protože podle mne správným řešením je rozšíření a eh, činnosti EIB s tím, že by začleněna EBRD. Okay, <coughs> Já bych se chtěl vyjádřit. Pan Kamal zmínil pana Rateliho a já myslím, že bychom měli ocenit to dobré, co pan Ratali udělal. Tehdy to bylo poměrně kontroverzní, zda by měla vzniknout nová banka. A právě kvůli tomu, že východoevropské země byly velice specifické, se banka takto rozhodla, nebo byla vytvořena tato konkrétní banka, která se osvědčila. Já jsem přesvědčen o tom, že EBRD má k dispozici patřičné nástroje i zkušenosti pro to, aby mohla rozšířit svou působnost, a aplikovat e, své způsoby spolupráce do jiného regionu, který se transformuje, který mm, se sice transformuje stejně jako východní Evropa, ale samozřejmě je velice specifický. Kromě toho bych chtěl říci, že Vždy jsme vnímali region Středomoří jako region specifický, vždy jsme si přáli vytvořit banku propojující eh, severní a jižní země kolem Středozemního moře. A vždy proto existovaly určité překážky. Takže Ačkoliv určitým způsobem EBRD má k dispozici příslušné nástroje, tak mějme na paměti, že EBRD používá tyto nástroje pro země východní Evropy, které si přejí vstoupit do Evropské unie. Tentokrát aplikujeme eh, mm, pravidla banky na země, které mm, tento program nemají. Takže ono je těžké srovnávat eh, jabka s hruškama. Já tedy doufám, že se podaří najít pro tento specifický eh, region nějaké dlouhodobé řešení, nejenom rozšíření působnosti EBRD o tento region. Pane Beneve, chtěl byste se vyjádřit ještě na závěr? Thank you, Mr. Chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. Já s vámi plně souhlasím, ale zároveň mm, si myslím, že Tyto dvě banky, o kterých tu mluvíme, jsou velice mm, odlišné. EBRD je lépe připravena na tento úkol ošetřit region arabského jara. To je alespoň můj názor. Jinak plně souhlasím s tím, že je třeba vyřešit všechny přetrvávající problémy a posunout se ku předu. je potřeba se nějakým způsobem jasně vyjádřit, ano či ne, a to do poloviny května a vyřešit všechny zbývající otázky a nabídnout jednoznačnou a správnou odpověď. Um, uh, in... Děkuji. Vzhledem tomu, jak říkal pan Binev, záležitost je naléhavá, tak máme termín pro pozměňovací návrhy velice krátký, je to 23. března v poledne zatímco zvážení pozměňovacích návrhů bude 17. dubna a hlasovat budeme podle plánu velmi krátce poté, myslím si, že vlastně taky 17. dubna. Plenární zasedání ještě určeno není. Chcete se někdo, kolegové, vyjádřit? Nikdo? Výborně. Takže v tom případě se tady uvidíme opět ve tři hodiny dnes odpoledne. Děkuji.